Good afternoon to everybody. We can start now. Grazie. Eh, I continue in Italian. E vorrei ringraziare eh, tutti per la loro presenza. Chtěla bych poděkovat všem za jejich přítomnost a Zdravím vás, jedná se vlastně o první týden v novém roce a proto vám všem přeji všechno nejlepší, všem nám a také vzhledem a také, aby eh, naše práce se nám letos eh, co nejlépe dařila, abychom dosahovali dobrých výsledků. Jedna drobná úvaha, dovoliteli. Bohužel eh, jsme v období Vánoc měli mnoho různých událostí, také v Bruselu, eh, které nám působily starosti. Je to cholostivá situace. A, ehm, takže mm, tu je celá ta problematika dialogu eh, s mládeží a tak dále. Musíme investovat do informačních eh, otázek. To je o to důležitější v v současné době. V posledních dnech předpokládám, že také vnímáte rostoucí obavy, které projevuje místo předseda Timmermans a komisař Ettinger, ale také Evropská síť eh, rozhlasu televize a mm, čili obavy které souvisejí s autoritářským rozhodnutím polské vlády e, v souvislosti s tím novým zákonem. Kdy všichni představitelé médií, veřejnoprávních médií v Polsku i e, Rada pro vysílání e, tedy e, odsuzují nebo jsou pobouřeni tímto zákonem. Pan Timmermans i pan předseda vyjádřili, že je potřeba samozřejmě nejenom zajistit svobodu médií, ale také svobodu projevu. A takže došlo k propuštění eh, ředitelů a předsedů těch jednotlivých televizních stanic, televizních a rozhlasových. Ta situace je složitá. Já nechci předjímat další vývoj, ale domnívám se, že o tomto bodě bude Evropská komise jednat 13. a při příštím zasedání ve Štrasburku očekáváme sdělení Rady a komise. a předpokládám, že náš výbor parlamentní se k tomu také bude vyjadřovat. Samozřejmě my jsme jaksi také hráči v této problematice. E, jedná se o otázky, které garantuje umluva o lidských právech, listina e, lidských práv a tak dále, čili ještě nás čeká mnoho práce. Budeme, uvidíme, jestli bude nebo nebude přijato usnesení, ale myslím si, že po schůzi koordinátorů bude potřeba si o tom pohovořit a o a hodnotit všechny informace, které máme k dispozici. Takže když dovolíte, já bych nyní rovnou přistoupila k přijetí pořadu jednání. Co se posledních dvou hodin týče, změnili jsme bod 7 z čistě technických důvodů. Ten bod 7 a výměna názorů se budou konat při některé příští schůzi s DG.com o Domu evropských dějin. To je bod, který bude přesunutý na jindy. Je potřeba, abychom tady měli všechny odborníky, technické experty, eh, předsedu Domu evropských dějin, všechny protagonisty a je potřeba tedy, aby všichni tady byli. Dnes byl právě problém s tím, že ne všichni se mohli dostavit a tak proto je potřeba tento bod přesunout na jindy. Co se týče bodu 2, eh, při schválení zápisu z 3. prosince, pokud nebudete mít připomínky, bude považovaný za schválený ani sdělení předsedkyně v jazykový režim eh, je takový, že tady máme francouzštinu, němčinu, italštinu, angličtinu, dánštinu, řečtinu, španělštinu, češtinu, estonštinu, maďarštinu, lotyštinu, maďarštinu, polštinu, slovinštinu, maďarštinu, rumunštinu a eh, jednání je přenášeno po internetu. Eh, jste dostali rozhodnutí koordinátorů ze 7. prosince. Všichni členové výboru tento text dostali 9. prosince. Ne, do 16. prosince nebyly podány žádné námitky, takže toto rozhodnutí jsou považovaná za schválená. A nyní přistoupíme k bodu 4. To bylo velké téma. Já bych chtěla poděkovat paní Bert, která je eh, zpravodajkou, která opravdu velice Eh, odhodlaně mm, eh, pracuje a, a, a obhajuje a obhajovala eh, tuto zprávu, kterou náš výbor připravuje a nyní bychom tedy chtěli zhodnotit hlasování ohledně jednotného digitálního trhu. Bylo to hlasování ve společném výboru ITRE a IMCO. Závěrečná zpráva je výsledkem společné práce obou výborů, které jsou příslušné, Itr a IMCO, ale současně také dalších výborů, jako výbor KULT v těch otázkách, které jsou ve výlučné pravomoci a další, ale také jsme spolupracovali s výbory JURY a EMPL, abychom zajistili, že důležité body týkající se kultury byly figurovaly ve stanoviscích ostatních výborů. Takže já nyní předám slovo Petře, aby mohla eh, nám zhodnotit výsledky hlasování ve společném, zase, společném zasedání výboru v prosinci ve Štrasburku a poté bude následovat eh, rozprava asi na 10 minut. Prosím, Petro, máte slovo. Eh, ano, děkuji, Silvie. I z mé strany přeji všem přítomným šťastný a úspěšný nový rok k zprávě o digitálním jednotném trhu. Všichni si vzpomenete, že se jednalo o obtížný konglomerát eh, sestávající z různých eh, příslušností výlučných nebo dílčích, které byly rozloženy na různé výbory a eh, obtížné byly i ty procesy splést všechno dohromady, eh, zejména eh, v těch dvou příslušných výborech IMCO a ITRE. Došlo celkově eh, k tisícovce dvěma stům pozměňovacím návrhům, pak se toho zúčastnili ještě další výbory, které měly rovněž možnost předložit pozměňovací návrhy, celkově přes 800 bylo předloženo a již z tohoto množství pozněvacích návrhů je patrné, že se v konečném důsledku jednalo o velmi obtížný proces všechno pak shrnout a propojit. Celkově pak jsme spočítali 2200 pozměňovacích návrhů a myslím, že se nám skutečně podařilo dospět k velmi vyváženému kompromisu napříč hranicemi jednotlivých výborů. A myslím, že bychom měli nyní být připraveni tento nalezený kompromis eh, na plenární schůzi podpořit eh, ve stávající podobě. Snad bych pojmenovala několik bodů, které jsou z pohledu výboru pro kulturu relevantní. Zajisté si vzpomenete, že jsme měli výlučné kompetence v rámci směrnice AFED, to znamená vše to, co jsme schválili na výboru ohledně revize směrnice AFM um, muselo být přejato um, do uh, zprávy ale vzhledem k tomu, že e, naše zpráva o AFM e, byla poměrně rozsáhlá sama o sobě a proto jsme se snažili dospět k rovnováze e, i obsahové délky jednotlivých textů a proto jsme se pokusili to, na čem jsme se usnesli my, ještě jednou trochu eh, shrnout a eh, zkrátit. Myslím, že se nám to podařilo. Já jsem to projednala také se stínovými eh, zpravodají Podařilo se nám tento obsáhlý část směrnice AFMD do shrnuto osmi bodů, které pak byly přejaty jedna ku jedné do e, zprávy princip země původu. Tam byl ještě jednou zdůrazněn, tak jak jsme se na tom usnesli, že to musí zůstat zachováno přičemž ale i možnosti takzvaného forum shoppingu, to znamená, že eh, poskytovatele audiovizuálních služeb si mohou vybrat zemi, kde podléhají nejmenšímu množství restrikcí, takže i eh, toto tyto možnosti zůstanou eh, zachovány. dále úprava o dohledatelnosti Eh, obsahu eh, audiovizuálních médií ve veřejném zájmu jsou tam eh, vítány s tím, že členské státy mají možnost přijímat ještě vlastní úpravy na podporu svobody slova a kulturní rozmanitosti. Rozlišení mezi lineárními a nelineárními obsahy by mělo podléhat evropskému minimálnímu standardu. To znamená, že jsme tam ještě jedno jednou konstatovali, že již neexistuje rozdíl mezi lineárními a nelineárními obsahy. E, přiznávám, že to byl do jisté míry sporný bod v těch diskusích, které jsme vedli, zejména na schůzích e, se stínovými zpravodaji z ITRE a IMKA, ale v konečném důsledku jsme se prosadili, protože jsme mohli poukázat na to, že je to ve výlučné příslušnosti výboru KULT a tudíž to všichni musí akceptovat diskutovat. Takže jednotné provádění směrnice AFMD, silní, větší pružnost eh, reklamních dob, od odklon od přísného dělení reklam a eh, obsahu a eh, nakonec komise má proskoumat, zdali vlastně kontrola eh, těch eh, lineárních eh, poskytovatelů má zůstat zachována. Pokud jde o autorská práva, přiznávám, že se vedly velmi složité diskuse s příslušným výborem, v tomto případě totiž s Jury, ale i zde se nám podařilo dospět ke společnému textu výboru pro kulturu a Jury, Nutno zdůraznit, že od autorského práva očekáváme, že Eh, kreativci budou eh, příslušně odměňováni a že dojde také k eh, příslušné výměně mezi všemi zúčastněnými a že je tady nutno podporovat kulturní rozmanitost a že také bude zachována teritorialita, pokud jde o financování, produkcí a šíření semena audiovizuálních děl. To je mm, ta otázka takzvaného geoblockingu a také nutnost takzvaného data mining v zájmu výzkumu a e, vědy. I to tam je ještě důrazně e, e, vyjádřeno. Jelikož se nejednalo o naši samostatnou příslušnost, tak se nám podařilo zachovat redukovanou DPH eh, pro elektronické knihy. Eh, to jsme už požadovali několikrát jako výbor, protože jsme tvrdili, že nemá smysl ehm, to rozlišení sazeb DPH eh, zachovávat, ať už se koupí tištěná kniha nebo tištěné noviny, anebo jsou tyto obsahy online v elektronické podobě. I to bylo zahrnuto do zprávy. Vedli jsme velmi obtížná jedna jednání k platformě. My jako výbor pro kulturu jsme požadovali a tady nemáme samostatnou příslušnost, tudíž jsme byli odkázáni na kompromisy. Takže my jsme za výbor velmi důrazně požadovali po komisi, aby zavedla definici platform do textu, ale výboru IMCO a také ITRE eh, to bylo příliš a proto jsme do bodu 64, kde se jedná o směrnici AFMD, jsme uvedli explicitně, ehm, oč se v případě platform 1 a na tom jsme nic neměnili a na jiném místě, a sice v bodě 331, v bodě 61 také jsme alespoň dosáhli toho, že je tam poukázáno na to, že všechny platformy, které pracují s kulturními statky, zejména s audiovizuálními médií, eh, musí eh, podléhat eh, mimořádnému režimu a musí být zachovány principy UNESCO o Eh, kulturní výměně. Eh, my jsme zdůraznili, že klademe jako výbor pro kultury, kulturu velký důraz na to, aby platformy, které pracují a obchodují s audiovizuálními médií, eh, nepodléhaly takovému režimu, jakému podléhá například pronájem vozidla nebo rezervace hotelu, protože tady se jedná o kulturní statky, které s nimiž musíme zacházet jinak než s chlebem a máslem. Nebylo to snadné tuto věc podnětu do toho prosadit, ale nakonec se nám to podařilo a tudíž myslím, že s tím změním o platformách se můžeme víceméně vyrovnat, i když se domnívám, že ta naše formulace v naší zprávě, výborové zprávě byla lepší, protože byla konkrétnější a konkrétněji komisi eh, vyzývala k dodržování určitých principů, ale to nebylo prosaditelné a tudíž myslím, že s tím můžeme žít, eh, zvláště eh, vzhledem k tomu, že se v nedaleké budoucnosti budeme muset eh, těmito otázkami opět zabývat. Takže myslím, že, iniciat, eh, že takovýto eh, proces nebyl právě vhodné místo to ještě jednou projednávat. To si necháme až na dobu projednávání legislativních otázek. Pokud jde o geoblocking, tam jsme ještě jednou jasně konstatovali, že neoprávněný geoblocking v budoucnu nesmí být dovolen Text je sice eh, pouze eh, přibližný a poněkud vágní, protože tam není konstatováno, co eh, považujeme za oprávněné a co za neoprávněné bod 26 z zprávy našeho výboru byl jednoznačnější, ale nedá se nic dělat. Přesto ten nyní schválený bod 38 zprávy konstatuje, že existují eh, eh, velké výhrady vůči eh, panevropským licencím a to bylo pro nás důležité, aby tedy nebyla povinnost panevropských licencí a také, že teritoriální licencování je v dílčích oblastech existenčně důležité a tím byla zachována podstata toho, na čem jsme se usnesli ve výboru pro kulturu. Další oblast, oblast mediálních kompetencí, eh, tam máme sdílenou příslušnost s výborem eh, pro zaměstnanost a i zde se podařilo eh, přijmout společně s EMPL dobrý a koherentní text. Výbor pro zaměstnanost se staral více o tu profesní část vzdělávání a my o univerzity, školství, výchova vzdělávání v raném věku a tak dále. A opět podařilo se nám eh, přijmout eh, dobrý text, takže se domnívám, že navzdory všem potížím, eh, které jsme s tímto dílem měli, jsme v posledku dosáhli dobrého kompromisu, který by mohl tu či tam být možná trochu zřetelnější, ale je vinou těch kompromisů, že eh, ten text eh, na některých, na některých místech je poněkud eh, vágní, ale jinak, myslím, klade ty správné důrazy, akcenty a nyní jde o to, abychom se v rámci legislativního procesu ehm, s tímto textem eh, prosadili tak jak to my vidíme a v duchu toho schváleného textu. Děkuji vám. Děkuji, Petro, i za tyto jasné informace. Domnívám se, že celá řada bodů, které byly zásadní z hlediska výboru pro kulturu, jsou dnes eh, v textu zdůrazněny. Některé body eh, z kompromisu jsou možná vyjádřeny s menším důrazem než to, co jsme předpokládali, ale je důležité, abychom při příštím hlasování nemuseli ustupovat. Dám slovo paní Frhájen, nevím, jestli někdo další eh, žádal slovo. Děku, děkuji vám. Já přeji všem kolegům šťastný požehnaný nový rok a chci poděkovat Petře Kamvert za dobrou spolupráci i se stínovými zpravodaji k této zprávě a také během vyjednávání s příslušnými nebo hlavními eh, výbory, kde eh, jsme byli neustále jako stínoví zpravodajové informováni. Za to mnohokrát děkuji. Byť i já jsem toho názoru, že v našem stanovisku jsme vyjádřili eh, naše požadavky přesněji a důrazněji. Přece jenom ehm, myslím, že vstoupíme do ehm, vyjednávání s dobrým kompromisem. Když věci zůstanou poněkud vágní, tak eh, v průběhu legislativního procesu můžeme ještě upřesnit, co je tím míněno. Eh, to, co se ukázalo i během debat s jinými výbory, je určité porozumění pro eh, kulturní sektor a to, že toto pochopení pro kulturu není v každém výboru stejný, stejně pevně zakotvený. A tady tedy zbývá ještě poněkud přidat a zdůraznit, že nemůžeme vlastně vlastně eh, srovnávat eh, eh, všechno se vším, že není každý digitální obsah stejný jako jiný a že nabídka zájezdů je něco zcela jiného než kulturní obsahy, než duševní vlastnictví, které nabízíme nebo s nímž obchodujeme. Tady musíme ještě přesvědčovat jiné výbory o našem postoji, ale jinak jsem optimista, protože Myslím, že v uplynulých letech se nám podařilo eh, jako výboru pro kulturu eh, získat pevnější eh, postavení, než tomu bylo na začátku debaty o digitalizaci a že nyní se více slyší na, nás, na náš výbor, protože kulturní odvětví je velmi silně zasažen digitalizací a technologickými inovacemi. Myslím ale, že asi dojde ještě během plenárního zasedání k předložení dalších pozměňovacích eh, návrhů a doufám ale, že ten dobrý kompromis eh, tím eh, neutrpí újmu, protože to dosavadní projednávání bylo dostatečně těžké, takže musíme dbat toho, aby ehm, případně kvůli při o platformách se nám ten celý kompromis nerozpadl Myslím, že o těchto platformách je nutno ještě pohovořit, protože je nutno také poukázat na e, e, na to, že eh, ty platformy jsou různé, ne každá je stejná, ne každá musí být přísně regulována. A proto jsme také eh, ve zprávě říkali, že nejenom, eh, že požadujeme novou regulaci platform, ale požadujeme, aby komise definovala, jaké typy platform existují a pro které druhy platform je zapotřebí přijmout regulaci a pro které nikoli. A myslím, že v příštích týdnech dojde ještě eh, k další komunikaci ve směru IMCO a ITRE. ITRE byl ten těžší oříšek v této souvislosti, totiž je nutno zdůraznit, že ne každou platformu musíme podrobit přísné regulaci, ale napřed je nutno definovat, o čem vlastně hovoříme, oč se jedná a co je zapotřebí udělat pro jednotlivé oblasti a co nikoliv Mám za to, že v příštích týdnech a měsících budeme muset na tomto tématu ještě zapracovat. Toto byl vlastně, to bylo první vykročení směrem k iniciativní zprávě a zaznívají tady jednotlivé pozice parlamentu a tu konkrétní podrobnou eh, debatu budeme eh, vést v rámci eh, legislativního procesu, například o přenosnosti, portabilitě a pak ještě v nadcházejících měsících budou na programu další zprávy. Já navrhuji, abychom do toho toho tématu vstupovali aktivně, byť to bude velmi odborné. Kulturní výbor se zatím vyhýbal těmto velmi technickým materiálům, ale technologie se skutečně vměšuje i do naší oblasti tak silně, že se musíme vyslovit k věci také. Děkuji. Děkuji, kolega Lue. Děkuji, já jenom zopakuji přání všeho dobrého v novém roce. A tady jsme měli celou řadu pozměňovacích návrhů, jak Petra naznačila, EKR je připravena postoupit dále a já jsem velmi spokojen s některými komentáři, které zazněly. A Sabi, komentář Sabiny, pokud jde o některých nebezpečích, která hrozí při schvalování e, kompromisu. Tato zpráva je významná, je vítaná a v současných jednáních Eh, ve Spojeném království eh, tady vidíme eh, pozitiva pro veřejnost a za tímto účelem my jsme zde předložili jeden pozměňovací návrh za EKR o ochraně dětí a tady nerozšiřujeme působnost a je to také velmi vítané protože nejasné odkazy na další platformy by byly znepokojivé a vyvolávaly potíže. A je na čase, aby některé z těchto, eh, některá z těchto debat probíhala jinde, na jiné úrovni. A já bych ještě eh, chtěl zmínit eh, znepokojení týkající se sazeb DPH, tedy schoda u DPH mezi fyzickými a elektronickými knihami, je tedy vyvolává obavy, že by to, to sjednocení nebylo ve prospěch tedy papírových knih. A došlo by spíše ke zvýšení DPH a ne ke snížení a je třeba zajistit dostupnost těchto statků. A zásada země původu musí být velmi pečlivě hájena. A hrozba, že bychom se přesunuli k zemi určení, je také věc, která by byla nevítaná a mošlo, mohlo by dojít tedy k eh, výběru státu, kde je nejnižší sazba a to by mohlo eh, vyvolat eh, potíže, kdybychom přešli k principu země určení. Děkuji. Děkuji Helga Trüppel. Ano, já bych chtěla popřát všem přítomným šťastný nový rok a poděkovat Petře za uh, obsáhlou a jasnou zprávu a chtěla bych eh, se dotknout několika bodů na pozadí eh, toho základního eh, rozporu, o, něm, o, ní, o němž se celá tato debata točí, totiž, že na straně si, jedné si všech, všichni přejeme dobrý rozvoj digitálního trhu, ale na straně druhé chceme zajistit, aby ty podmínky pro kulturní oblast zůstaly příznivé. Myslím, že mm, bych měla zmínit eh, několik bodů, které právě přispívají eh, k eh, stanovení správných podmínek pro digitální trh, aby jednak zajistil eh, množství přístupů k digitálním obsahům a byl tedy zajímavý pro eh, populaci a na straně druhé, aby zůstaly zachovány zájmy umělců a autorů. Jednak tedy tady je to právo dohledatelnosti, zejména pokud je o budoucnost směrnice AFMD. Ano, je také důležité prověřit, zdali potřebujeme ještě ten třístupňový eh, test, anebo zda již ne není přiměřený a vhodný v této formě. Dále myslím, že je dobře, že jsme našli kompromis mezi Jury a námi, že autoři musí být eh, eh, spravedlivě odměňováni. Eh, to je vlastně ten hlavní rozpor, když se hovoří o maximálnímu možnému přístupu k digitálnímu obsahu a na straně druhé musíme tedy zajistit, aby bylo správné odměňování autorů. Dále palčivá otázka, k níž se budeme asi vracet. Ty si hovořila o Eh, částečném zachování teritoriality. Zatím to vypadá tak, že to ještě budeme potřebovat, to znamená, není tady povinnost mít celoevropské licence, ale eh, k tomu se ještě dostaneme v souvislosti s legislativou co to přesně znamená. Zmínila si také nutnost eh, sjednocení textů v rámci data mining pro výzkum a vědu ano, my se tady, tady budeme muset eh, snažit o jasnou definici a rozlišit, co jsou komerční platformy, které pracují s eh, eh, produkty, službami a ty, které pracují s audiovizuálními obsahy a musí tedy být jinak reglementovány. Hovořila si také o odkazu na úmluvě UNESCO o zachování kulturní rozmanitosti. Myslím, že když se srovnáme s jinými velkými výbory eh, parlamentu, mm, tak je pro nás příznačné, že se vždy snažíme, aby mm, toto eh, pravidlo bylo sice eh, přejato i v mezinárodních umluvách, například TTIP, ale aby to zůstalo zachováno i vnitřně. Dále souhlasíme s z odstra- s nutností odstranit neoprávněný geoblocking. Zda e, jsou oblasti, kde se toho budeme moci vzdát. To e, zcela to ukáží příští e, léta. Jsou také dobré důvody, důvody mm, vzdát se geoblockingu, pokud ten trh eh, příznivě funguje. Takže to jsou body, k nimž se eh, v dohledné budoucnosti budeme muset ještě zabývat eh, v rámci toho legislativního procesu. Děkuji. Kolega Dinolfi. Děkuji a není paní kolegyně Dinolfi. Děkuji paní předsedkyně, děkuji kolegové. Kolegyně, já bych si přála se vrátit k metodice, která byla přijata. Myslím, že jsme zde vytvořili precedens a některé eh, části stanoviska byly vypuštěny, tak jak byly odhlasovány. A tady vlastně porušujeme jednací řád. Já vím, že kolegyně to myslí dobře, ale my jsme skutečně vypustili celou řadu bodů, které byly ve, v kulturním výboru byly odhlasovány. A když odhlasovaný text je změněn, tak si myslím, že bychom měli znovu hlasovat ve výboru, protože máme před sebou něco nového. Zavedli jsme praxi, která jde proti veškerým demokratickým zásadám. My jsme si vlastně vytvořili některé nepřekročitelné meze na začátku našeho postupu a bylo by bývalo třeba se držet této zásady a neporušovat ji. Byl tu požadavek, abychom eh, k tomu postupovali koncizněji, stanovisko bylo příliš dlouhé, ale nikdo se nás neptal na to, co má být vypuštěno. Vzhledem k požadavku některých výborů, my skutečně musíme vyjádřit eh, náš nesouhlas. A je třeba, abychom byli respektováni. Náš výbor není méně důležitý než eh, jiné výbory. Je třeba, aby nám prokazovali úctu. A věřím, že se to nebude opakovat do budoucnosti. A také věřím, že předsedové dalších výborů budou respektovat předsedkyně výboru pro kulturu. Odpovím na tuto námitku, ale především bych chtěla dát slovo eh, poslednímu kolegovi panu Gramatika Kisovi. Ale právě k této věci. Zde jsou dva příslušné gestorské výbory a čtyři výbory, které připlavují stanoviska. A všechny výbory mají všechny výbory schválili stanovisko. A až posléze jsme dali mandát zpravodajce a stínovým zpravodajům pro vyjednávání. To je tradiční postup. Když eh, naše stanovisko odkazuje k eh, návrhu zprávy, kde existují tedy gestorské výbory a výbory, které připravují stanoviska. A tato stanoviska jsou velmi důrazná, ale jsou to pouze stanoviska. paní Kamerevert a další kolegové vysvětlovali, že ty základní věci byly eh, dodrženy. Výlučná pravomoc. Tady nedošlo k žádnému zneužití. My dáváme mandát zpravodajům k jednání a nakonec se vzdáme tak podrobného stanoviska, jaké jsme zde odhlasovali. Základní myšlenka je, že na konci vyjednávání bychom měli dospět k co nejkoncenzuálnějšímu znění. A tady ten postup nebyl porušen. A nyní dám slovo panu Gramatika Kisovi. A nevím, zda někdo další žádá o slovo, nikoli. Prosím. Já bych také chtěl popřát eh, všechno dobré, štěstí jednomu každému z nás a hlavně mnoho štěstí Evropě, protože v této chvíli Evropa, náš prostor, eh, čelí dvěma výzvám. Jednak eh, výzvě uprchlíků a také otázce terorismu. A aby Evropa měla před sebou šťastnější dny, tak je třeba, aby u těchto otázek Evropa podnikla co nejlepší iniciativy, více rychlosti a méně apatie. A je také pravdou, že výsledek, který nám předložila Petra, je mnohem lepší, než jsem já třeba očekával a ke kterým by pravděpodobně dospěly ty nekonečné postupy a vyjednávání. Takže blahopřeji Petře a blahopřeji všem, kteří se vyrovnávali s touto náročnou otázkou. Pochopil jsem, že jsme vyhráli, co se týče osmi bodů a otázka platformy. Ta je tak složitá a tak proměnlivá, že skutečně vyčkávám a nejsem příliš optimistický, pokud jde o legislativní úpravy, které se obírají tím směrem, který si přejeme. Petra tomu rozumí lépe, je optimističtější, ale jsou to věci velmi obtížné a citlivé, pokud jde o výklad. A já bych rád skončil tím, že položím otázku. Petra má také dojem, že nastaly problémy. Já bych rád viděl, věděl, jaký je hlavní rozpor s výborem ITRE, který se mi zdá trošku arrogantní. Tedy, jak je to s ITRE? pokud nejsou další vystoupení a žádosti o slovo, tak eh, než dám slovo zpravodajce, dám slovo také komisi, aby nám sdělila svůj názor. Jsem z DG Connect, eh, politický referent z DG Connect. Eh, chci popřát jménem komise vše dobré do nového roku. V této fázi nemáme mnoho, co bychom mohli říci. My jsme sledovali diskusy, když probíhala jednání v IMKU, ITRE a ve všech zapojených výborech a když se připravovala zpráva. A je to významná zpráva, kde je řada kompromisních pozměňovacích návrhů a pozměňovacích návrhů prostých. A nyní analyzujeme celkovou zprávu a jak víte, příští týden ve Štrasburku dojde k výměně názorů eh, s místo předsedou komise Ansipem a budeme se podrobněji zabývat touto zprávou. Uvidíme, jak to půjde u konkrétních otázek až budou předloženy legislativní návrhy v legislativním procesu. A samozřejmě se těšíme na úzkou spolupráci s Výborem pro kulturu eh, na ta témata, která jsou výlučná, výlučně v pravomoci výboru kult. Děkuji mnohokrát. Eh, grazie, io dreura la... Děkuji. A nyní eh, vrátím slovo Petře. Ano, snad ještě mm, jednou a velmi stručně. Já tady eh, nechci eh, kritizovat eh, kolegy z vlastního nebo jiného výboru, pouze chci říci, že jednání byla skutečně obtížná a nechci více zacházet do detailů. Myslím, že jsme v posledku našli dobrý kompromis, s nímž se všichni můžeme dobře vyrovnat a to je konec konců to nejdůležitější. Ještě na adresu kolegyně Adinojfi. E, zaprvé vůbec nevím, o jakých základech nebo jakém základním usnesení či nařízení e, hovoříte my jsme prostě eh, se odstli ve velmi komplikované situaci, že eh, se eh, tady prolínají různé příslušnosti, spolupříslušnosti, dílčí příslušnosti a i když my vlastně předkládáme tu konečnou zprávu, tak jsme více méně odkázáni na blahovůli jednotlivých zastoupených výborů. Zdali převezmou naše stanovisko či nikoli. A v tomto případě Eh, jsme docílili ještě i pozitivního efektu v tom smyslu, že tím, že máme tolik dílčích příslušností, tak jsme mohli eh, se v rámci jednání eh, vyslovat k množství různých bodů a tam jsme se snažili, a myslím, že i zdárně, zdůraznit pozici výboru pro kulturu. Například u platform jsme ještě jednou zdůraznili, že u kulturních statků a zejména audiovizuálních mediálních sociálních obsahů musíme uplatňovat jiné zacházení než ve vztahu k jiným službám nebo produktům. A je tady eh, samozřejmě platná zmíněná umluva UNESCO máme výlučné pravomoci v souvislosti s směrnicí AVMD. Eh, to všechno jsem eh, již uváděla. A vše to, co jsem zhrnula eh, a co bylo odsouhlaseno se stínovými zpravodaji, nemění nic na té zásadní eh, nosné myšlence výboru pro kulturu. A ostatně stanovisko, které jsme my schválili ve výboru, nám nikdo už nemůže vzít. To stanovisko platí a i ve všech diskusích, které povedeme v budoucnu, například eh, k jednotlivým otázkám s komisí, eh, se vždy budeme vracet a odvolávat na toto stanovisko a budeme moci říci tady, tady to je pozice výboru pro kulturu, nikoli parlamentu, ale výboru pro kulturu a na to sázíme a sázet budeme. Ano, byl to obtížný proces, ano, konečný výsledek je kompromisem, ale já si myslím, že s tímto kompromisem můžeme dobře žít, protože v mnoha bodech, zejména tam, kde máme eh, výlučné pravomoci, pomoci nalézáme v takovém znění, jak jsme je eh, schválili v, eh, na výboru. Děkuji. Děkuji tedy Petře za její práci. To eh, je poměrně nebývalé, že tolik výborů se věnuje stejné zprávě a komise nás v tomto případě poměrně dost mm, tlačila, eh, předložila komplexní strategii a chtěla, abychom udělali zprávu o celé té strategii. A my jsme tudíž museli pracovat poměrně novým způsobem a hledat způsoby eh, vyjednávání, které byly poměrně nové. Každopádně bylo nutné skoordinovat všechna jednotlivá stanoviska, která byla e, vypracovaná. E, co se týče vztahu s ostatními výbory, my jsme některé body zdůraznili, zesilnili a byly to body třeba, u kterých jsme byli poměrně izolovaní. Na schůzi koordinátorů uvidíme, jaký bude další postup. Petra, paní Ferhajen vysvětlovali, že teď tedy máme text. Text, se kterým v některých bodech je problém, nicméně ho považujeme za text vyvážený. Teď jde o to, které pozměňovací návrhy budou předloženy a jaké a zda bude třeba zamezit snahám o narušení rovnováhy textu. Na příští schůzi koordinátorů tedy budeme hovořit o dalším postupu. Takže myslím si každopádně, že jsme na dobré cestě a tím uzavírám tento bod. Můžeme přistoupit k dalšímu bodu. Jedná se o bod číslo 5. Jsou to informace o fóru pro zprávu internetu 2015. To se konalo v listopadu 2015 v Bruselu, čili posílení udržitelného rozvoje a zprávy internetu. Zmínila se tam celá řada témat, Ehm, kybernetická bezpečnost, internetové hospodářství, inkluze, lidská práva, celá řada zásadních témat. To je, co se týče třeba internetu a lidských práv, tak v květnu Univerzitní institut ve Florencii chystá konferenci právě na toto téma. Čili to je otázka, která je maximálně aktuální. Dva eh, členové se účastnili IGF, paní Frhajen a paní Ward, a já je poprosím, aby nám schrnuli Eh, ten eh, svůj pobyt. Nejprve tedy dostane slovo paní Frhajen a děkuji jim, že nás zastupovali. Takže děkuji vám. Bylo dobře, že jsme se letos mohli zúčastnit eh, ve dvou, protože si myslím, že toto fórum Internet Governance fórum je velmi důležité, pokud jde o zprávu internetu. Nemá to nic společného s takzvanou internetovou vládu, s vládou, to je nutno eh, zdůraznit. Mnozí se na to ještě stále ptají. Nejde o to, že mají vlády určovat, eh, co se ve v síti smí a nesmí, ale jak jsou struktury utvářeny, jaké zásady chceme, aby platili pro internet jako mezinárodní platformu, abychom právě zamezili tomu, že jednotlivé vlády budou vytvářet vlastní intranet a internet jako takový už nebude existovat. Jeden z hlavní, jedno z hlavních témat eh, bylo, mm, že jsme kroužili sami kolem sebe, to znamená, jak eh, eh, bude vypadat budoucnost zprávu, zprávy internetu mandát OSN vyprší a půjde o to získat eh, nový prodloužený mandát, takže mm, proces byl hodnocen, ten desetiletý proces, byly to eh, dvě pětiletá období pro eh, zprávu internetu, respektive fóra pro zprávu internetu a tento proces Ehm, byl eh, podroben důkladné debatě a my jsme přispěli, pardon, eh, dospěli k závěru, že eh, ten proces mnoha zúčastněných stran je velmi plodný s cílem prosazovat perspektivní iniciativy, například ochrana dítěte. Toto tématu, téma bylo hm, po mnoho let diskutováno a díky přístupu podnikatelů a vlád jsme skutečně učinili krok vpřed v této oblasti. Takže tento proces eh, probíhal velmi pozitivně. Na posledním eh, zasedání OSN bylo přijato usnesení, a sice začátkem prosince, že mandát pro fórum pro zprávu internetu bude prodloužen o 10 let, to znamená, že jsme překonali ta pětiletá období a e, nyní nastupuje desetileté období. Důležitým bodem této naší výměny byla také bilaterální setkání, eh, proběhly tam různé workshopy a v rámci bilaterálních eh, eh, jednání jsme se v různých uskupeních evropských i neevropských setkávali. Měli jsme například i setkání s americkou delegací o procesu proměn eh, v rámci procesu ICAN a IENA. ICAN eh, vlastně je proces, eh, který odpovídá za proměny internetu, to znamená přiděluje takzvaná main names jednotlivým regionům světa a v Zatím to podléhalo americkému eh, zákonodárství a v loňském roce eh, byl dán podnět to internacionalizovat a také jsme dospěli k dobrým výsledkům v tomto ohledu. Ehm, a to bylo také v uplynulém období tematizováno, to znamená, do eh, jaké míry má dojít k internacionalizaci procesu AJENA a do jaké míry Eh, lze zajistit eh, i právní odpovědnost eh, těchto procesů a struktur. Doufáme, že do, v průběhu příštího roku dospějeme k řešení, ještě než se budou konat volby v USA, protože výstupem z té severoamerické legislativy Eh, s tímto výstupem eh, musí být srozuměn eh, americký kongres a to je vždy obtížné prosadit před volbami, protože nikdy nevíme, mm, co bude po volbách. Takže snahou je do března dubna pokročit dále. Ve workshopech se také eh, pojednávala různá témata, například dialog o takzvaném zero rating a neutralitě. Tam se ukázalo, že v Evropě skutečně o tématech diskutujeme mnohdy jinak než eh, jinde ve světě. Existují rozvojové země, které říkají zero rating je důležitý, protože jinak bychom neměli na šanci na eh, takzvaný rollout a na přístup, eh, vůbec přístup k internetu. My eh, v Evropě se ptáme, do jaké míry můžeme hovořit o internetu, když máme k dispozici zdarma pouze Facebook a za jiné platformy musíme platit. Facebook není internet. Face internet je mnohem více, že Facebook může být určitý nástroj v některých zemích, abychom získali vůbec infrastrukturu, ale dlouhodobě se nevyhneme tématu neutrality, neutrality sítě a mm, rovného zacházení. A proto musíme i na těchto fórech mm, naše pozice eh, hájit. Dále lidská práva na internetu, anebo také svoboda eh, žurnalistiky, také důležité eh, téma, které bylo projednáno. A pro nás je velmi důležité evropskou pozici jasně prezentovat v uplynulých letech nabyla Evropa mm, na významu, pokud jde o tato témata. A to je vidět na tom, že i v rámci eh, světového měřítka je nám dáno slovo a jsme eh, brány vážně. Svoboda internetu je pro nás velmi důležitá eh, hodnota a myslím, že se to takto vnímá i v mezinárodním měřítku. To znamená, že Evropa skutečně získala zvláštní postavení a význam v této diskusi a proto komise také iniciovala vznik takzvaného JIPO, to je globální eh, observatoř pro internet, bude to tedy organizace, kterou chceme vytvořit, které eh, vlastně eh, v mezinárodním měřitku bude sledovat, dozorovat internet ne ve smyslu kontroly, ale bude hlídat, jaké zákony, jaké struktury v souvislosti s internetem vznikají, aby se na základě toho zlepšoval přístup k internetu a byl, byla zajištěna možnost vzdělávání a informovanosti, abychom tedy měli představu o celosvětové legislativě ve vztahu k internetu, abychom se vzájemně učili, anebo také systém časného varování, pokud se něco vymkne eh, z kolejí. Eh, myslím, že Judy má ještě co dodat, proto bych eh, ukončila, ale mm, považovala bych za vhodné, kdybychom v letošním roce 2016 se opět mohli zúčastnit se dvěma poslanci z našeho výboru. Myslím, že ta událost se opět uskuteční. Bylo dobře, že jsme letos, pardon, v loni byli dobře a silně zastoupeni za Evropu. Eh, letos se v Bruselu bude konat Evropský Internet Governance Forum, takzvaný Eurodic. Bude to během štrasburského týdne, ale myslím, že by bylo záhodno, záhodno, aby se mnozí z vás pak eh, odebrali do Bruselu. Myslím, že to bude v pátek, aby tak vstoupili do dialogu s eh, evropskými zúčastněnými eh, subjekty eh, v rámci internetu. Děkuji vám. A kdo má zájem, sekretariát výboru ITRE vypracoval takové shrnutí, jakýsi protokol naší cesty delegace. Možná, že budete mít zájem a máte to k dispozici. Děkuji. Sabine, noi sicuramente... Děkuji, Sabine. Takže my ten dokument samozřejmě předáme. Je důležité, aby všichni byli informováni. A už jsme požádali předsednictvo ITRE, abychom měli dva kolegy na příštím fóru pokud budete jmenováni, je potřeba, abyste tam jeli, protože eh, je velmi těžké eh, vás jinak nahradit. Eh, ještě chcete něco doplnit? Děkuji. Já bych jenom chtěla moc poděkovat za tu příležitost zúčastnit se IGF a Sabin popsala ty techničtější aspekty velice kvalitně a podrobně, tedy tohoto fóra. E, v souvislosti s tím, jak internet funguje, tak e, ono to zní komplikovaně, ale já si myslím, že jedině, když lidé, kteří se toho skutečně účastní a kteří skutečně tráví čas s těmi věcmi, tak a kteří eh, eh, myslí ve zkratkách, eh, tak ti, ti tomu rozumějí, protože jinak tomu je jak se špatně rozumět. Takže lidé, kteří se tomu věnují a jak si věnují se tomu zvášní, tak ti také dokáží hm, proniknout toho, jak je to důležité. A ono je to, je to ironie, ale když se hovoří o internetu, tak to nestačí řešit jen tak online. A je potřeba skutečně se s těmi lidmi setkat a, a mluvit s nimi. A pak eh, je to skutečně velice přínosné. Já jsem si získala mnoho nových poznatků a je to pro mě významné pro mou práci. Třeba eh, začátkem minulého roku já jsem zastupovala FEM eh, v Ženevě, eh, kde jsem se setkala se částečně stejnými lidmi, kdy se částečně jednalo o stejných věcech a ono pak teprve člověk vnímá souvislosti, které existují mezi těmi různými věcmi a Musím říci, že to bylo fantastická spolupráce. My jsme byli delegace, já se tady pokusím to najít, najít svoje poznámky z té schůze. Ta naše delegace byla moc zajímavá, byli tam zástupci z různých výborů a z různých frakcí a úžasně jsme spolupracovali všichni mezi sebou a e, podařilo se nám jaksi vypracovat dokument, který jsme všichni podepsali a, a, a publikovali, než jsme se vrátili. A skutečně jsme dokázali pracovat velmi konzistentně a, a konstruktivně jako poslanci z různých frakcí, z různých výborů a to bylo opravdu fantastické, kdy právě se ukázalo, jak ten Evropský parlament je výborný nástroj dělat to nejlepší pro, pro lidi, pro občany a pro lidstvo. co se týče té osobní úrovně, tak některé ty, některá ta setkání, tam samozřejmě je ta formální stránka, ale to fórum je úžasné místo, úžasná příležitost setkat se, jsou to taková jiskřivá setkání, kdy najednou zjistíte, že někdo jedinečný dělá úžasnou práci, která se nějakým způsobem odráží ve vašem životě, takže když jsem se setkala třeba s lidmi, kteří se věnují vzdělávacím programům v Africe, eh, vzdělání bez hranic, tak ty odvádějí úžasnou práci a, a to hlavní se tam týkalo udržitelnosti rozvoje. Všechno vlastně vychází z toho udržitelného rozvoje. A měli jsme tam různé příklady, osvědčené praxe, ze kterého se lze inspirovat. A mm, bylo to moc užitečné, zúčastnila jsem se workshopu s lidmi, kteří třeba pracují v knihovnách, v neformálním vzdělávání, v zemích, kde třeba mm, školství a vzdělání není tak snadno dostupné jako na rozvinutém západě a zúčastnila jsem se také eh, třeba eh, workshopu o internetové šikaně, o eh, násilí na ženách, o násilí online a tedy o, o bezpečném internetu. A byly tam různé případy osvědčené praxe, které můžeme tady ve výboru jaksi zužitkovat a, a e, zužitkovat je i v našich členských zemích. Zaujalo mě a nevím, to, bude to asi těžké. E, bylo tam mnoho lidí z nevládních organizací, mnoho mladých lidí, kteří eh, jak si žijí v poměrně nedostupných částech eh, svých zemí, kteří se nedostávají tak, eh, tak často do hm, hlavních měst a tak dále. Když jsme se setkali třeba s Brazilci, se zástupci brazilských orgánů, tak Oni přijali významné rozhodnutí o tom, že ta konference se bude konat nikoli ve velkém městě a já si myslím, že je důležité také na toto myslet. My mm, eh, bychom také měli jak si klást důraz i na tyto vzdálenější oblasti v naší práci, ale může to být přece jenom těžší pro lidi, kteří nemají takovou podporu se toho zúčastnit, ale existují stipendia, takže mnoho lidí se může uh, Eh, eh, dostat k, k poslancům, k těm, kteří rozhodují v rámci tohoto fóra, protože právě to je systém Eh, tam je systém podpory a eh, systém stipendií pro lidi z nevládních organizací, takže i tito lidé se mohou zúčastnit a setkat se s námi a je potřeba tomu věnovat pozornost právě, aby tito lidé mohli se zúčastňovat těchto schůzí a aby se tyto schůze mohly i nadále konat v oblastech, které nejsou tak úplně centrální a aby se mohly konat i v jaksi perifernějších městech. Takže každopádně moc děkuji za tuto příležitost, která má veliký význam a velmi obohatí moji další práci. Děkuji. Jak Sabín, tak eh, Žili za významnou roli, kterou se hráli na Foru pro zprávu internetu i za kontakty, které navázali ta mm, myšlenka, ten kontakt s IGF, s Evropským fórem, které eh, časem přistoupí do, nebo se zapojí do IGF, to je, myslím, vynikající příležitost. pro eh, nastartování diskusí i mezi námi a možná budeme mít otázky, na které ti poslanci a poslankyně, kteří se fora zúčastní, potom budou moci tlumočit a předávat dál. Takže nyní přistoupíme k bodu 6, Absolutorium 2014. Budeme se věnovat stanovisku, návrhu stanoviska. Jak víte, Každý rok máme jednoho zpravodaje pro návrh rozpočtu, a pozměňovací návrhy a tak dále. V minulosti to byl pan Lukgor, který se věnoval této problematice. On už ale není členem našeho výboru, takže nyní ho zastoupila paní Tom, která vypracovala návrh, rozpo, eh, návrh stanoviska, za který jí děkuji. A já připomínám, že do 19. ledna 14 hodin máte čas předložit pozměňovací návrhy a já rovnou předávám slovo paní Tom. Thank you. Uh, thank you, Chair. Uh, I, I have to Děkuji. Mám uh, skutečně málo času, mám uh, hlasování za 17 minut v jiném výboru, takže budu velmi stručná. Účetní dvůr uh, poskytuje základ pro proces absolutoria a je to proces významný, protože je to první rok nového víceletého finančního rámce. Je příliš záhy na závěry, ale musíme e, vlastně pozorovat e, vývoj a abychom byli schopni vysledovat určité trendy. A pro mě to bylo úplně nové téma. Také jsem navštívila některé exekutivní agentury a skvělá školská řazení, abych získala určité informace. Myslím, že každý měl možnost si přečíst eh, mé návrhy. Je to velmi stručný dokument, takže to mohu udělat ještě jednou. Chtěla bych vyzvat eh, výbor KONT, aby zapracoval do usnesení následující návrhy. Za prvé, v prvním roce programu Erasmus+. Tento program dosáhl své cíle, vytvořil ehm, vlastně větší spolupráce mezi mládeží a těmito vzdělávacími programy. Erasmus Plus vstoupí do fáze větší stability oproti prvnímu roku realizace. Za třetí, vítáme kroky směřující k financování Eh, paušálních eh, částek a jednotkových nákladů, které usnadní příjem pro příjem prostředků pro jednotlivé příjemce. To bylo jedno z témat, které jsme projednávali v agentuře a sami chápou, že ty postupy jsou nesmírně složité a ubírají se právě touto cestou, tímto směrem. Za čtvrté vyjadřuje znepokojení, že evropské školy neřešily otázky, které byly vzneseny účetním dvorem a účetní dvor tedy opakuje svá doporučení eh, řídícím radám evropských škol, aby eh, řešili slabiny, které ohrožují základní principy zdravého finančního řízení. Účetní dvůr poukázal zejména na realizaci eh, příslušného eh, systému řízení a třeba zajistit transparentnost a rovné zacházení v těchto školách. Za páté přichází hodnocení v polovině období eh, a víceletý finanční rámec je klíčovým aspektem pokud je o finanční plánování v EU. A je to velmi stručný dokument, ale Stínový se k tomu určitě připojí. Víme, že je tu omezení počtu slov a já bych chtěla jenom říci, že také odkážeme na dva další důležité programy. Tvůrčí Evropa a Evropa pro občany. A možná by stalo za to je zmínit. Paní Frhajen se k tomu také vyjádří. Excuse our colleague Storescu who cannot be here today. Um, the EPP group and he, he gave me a short remark. It... A EPP mi dala velmi stručnou poznámku, takže se nepustím do nějakého dlouhého doplnění toho, co jste řekla. Je zde uvedeno, že skupina EPP je to názoru, že zdroje pro školství a vzdělávání v rozpočtu EU byly adekvátně čerpány v roce 2014 a, řádné čerpání v programu Erasmus Plus je důležitým cílem a s radostí zaznamenáváme, že v prvním roce realizace program dosáhl svých cílů. Avšak je důležité se soustředit na budoucí rozvoj tohoto programu. Roz, rozpočtu EU byly převládající pozdní platby v roce 2014. A v této fázi EPP nemá žádné další body, které by ji znepokojovaly, pokud jde o absolutorium v roce 2014. A mám tu osobní poznámku, je velmi důležité, abychom dále sledovali, jak programy Erasmus jsou realizovány. Sociální demokraté i my jako EPP jsme organizovali slyšení o programu Erasmus Plus a o podprogramech a existují zde potíže, pokud jde o naplňování a realizaci těchto programů a také pokud jde o zprávu tohoto programu. A i když eh, žádné čerpání prostředků může být vykázáno, tak eh, nejde jenom o formální požadavky, ale také o smysl toho programu a co z něj v prvních letech vlastně přichází. A musíme dbát toho, aby jak ty programy poběží dále, aby i malé a střední skupiny a malé projekty měly e, příležitost získat podporu od Evropské unie a nejenom ty velké pilotní projekty, které měly podporu v minulých letech. Je velmi důležité, abychom zjednodušili tyto programy pro malé skupiny, aby bylo možné zajistit, že jsou lehce dostupné v tom smyslu, jak jsme o tom jednali, protože my jsme zaznamenali během roku u těch programů, že nejen to, co jsme rozhodli v našem výboru, bylo naplněno, ale také to, co komise navrhovala jako první, než parlament a další evropské instituce rozhodly o těchto programech. A myslím, že bychom měli skutečně sledovat, co se tady děje. Děkuji. Petra? Srdečné díky paní kolegyni Tum za zpracování této zprávy. Já si plně uvědomuji, že otázka zda byly prostředky vynaloženy správně, korektně, že tedy zodpovězení této otázky je něco jiného než eh, odpověď na otázku, jestli byl program eh, správně implementován a zdali peníze doputují tam, kam doputovat mají a zdali jsou prostředky eh, využity cíleně. Takže bod číslo jedna pro mě zní snad až příliš pozitivně, protože se domnívám, a kolegyně Ferharen na to již poukázala, že pokud jde o implementaci programu, tak ještě na mnoha, mnoha místech máme co vylepšovat e, i e, vzhledem k tomu, co my e, jako výbor od tohoto programu očekáváme. A zejména také proto, že jsme přece řekli, že vše se musí zjednodušit a také přístup k programu Erasmus a k získání finančních prostředků z něj. Takže tady snad bychom měli zvážit ještě úpravu toho bodu 1. tež se týká eh, paušálních eh, nákladů a eh, jednotkových nákladů. Myslím, že by bylo snažší přejít na paušální částky, ale na straně druhé víme ze zkušeností, že to není vždy bez problémů, zejména když hovoříme o cestovních eh, nákladech paušalizovaných. Je rozdíl, zdali přicházím z odlehlých míst Evropské unie a musím cestovat tedy o tam někam, anebo zdali eh, přijíždím z nějakého velkoměsta, kde lze mm, snadno a poměrně eh, levně letět například například letadlem, než přijet ze severního Norska nebo z nějakého odlehlého eh, ostrova. Takže tady se, myslím, musíme ptát, zdali u těch jednotkových nákladů a paušálních částek bychom se neměli um, usilovat o nějakou úpravu, tak aby některé skupiny eh, lidí nebyly buď eh, vyloučení, anebo jim byla eh, účast na projektech natolik stížena, že už to bude pro ně až nemožné. Také pouvažovat bychom snad mohli o formulaci eh, evropských škol. Evropské školy nás v tomto výboru zaměstnávali už vícekrát a mm, víme také z mnoha zpráv účetního dvora, že mm, lecos tam mm, je také problémové, to si uvědomujeme, ale pokud vím, tak v uplynulých eh, letech byl zaznamenán určitý pokrok v tomto ohledu tedy pokud jde o fungování evropských škol a to bychom snad mohli v tomto duchu vzít na vědomí a formulovat ten bod pozitivněji, aniž eh, zamlčíme, že eh, tu či tam se vyskutuje, eh, vyskytuje problém, respektive je co vylepšovat, pokud jde o hospodárnost a korektní řízení účetnictví ale že také došlo k pokroku a to bereme eh, pozitivně na vědomí. A současně ale zdůrazníme, že očekáváme další pokroky. Děkuji. Morgan. Grazie. Děkuji kolega Morgan. Děkuji především. Jsem chtěl poděkovat zpravodaj za kvalitní návrh stanoviska. Je to eh, stanovisko stručné, omezenou délku, ale přesto, že je tak stručné, tak eh, ty nejvýznamnější údaje, které byly charakteristické pro účetní období 2014, tam jsou jasně eh, uvedeny, všechno minimálně v, v, v souvislosti s tím, co se týká kompetencí našeho výboru. Absolutorium rozhodně není rutinní záležitost. Absolutorium musí umožnit jak si zkontrolovat eh, správnost účtů, účetnictví, a, ale také eh, náležitost výdajů. Takže my prostudujeme audit účetního dvora a kontrolujeme, zda prostředky eh, naplnily cíle, pro něž byly vydány. My jsme tedy tady, ehm, máme eh, tu zprávu velmi stručnou, jak jsem říkal, je tam eh, poměrně velmi málo ehm, problémů v té oblasti, ať už je to Erasmus+, eh, Kreativní Evropa, Evropa občanů. A většina operací byla legitimní a řádně účtovaná a odpovídají kritériím a ustanovením finančních nařízení. Při realizaci politik a výdajů a jejich projednávání mezi členskými státy a komisí. Jedná se především o politiku soudržnosti, regionální rozvoj nebo dopravu. Tak eh, tam my se nemůžeme vyjadřovat přímo, ale to eh, neznamená, že se to, o to nemůžeme zajímat. bude asi potřeba stanovit určitá společná vodítka. A já se domnívám, že bych mohl předložit některé detailní pozměňovací návrhy. Jsou tam určité kritické body, jako je třeba implementace Erasmus+. 2014 to byl první rok nového víceletého programu, ale je tam celá řada strukturálních otázek, kterou můžeme zdůraznit, konkrétně třeba problematiku mládeže. Tady zaznamenáváme problém přístupu k financování, především v porovnání s předchozím eh, programem eh, zaměřeným na akční mládež. Decentralizace alokace prostředků národním agenturám, to je zřejmě jeden z důvodů, který vysvětluje ty komplikace. A eh, co se týče přeskumu až eh, se budeme vracet k fungování programu Erasmus+, tak bude potřeba eh, tuto, eh, tyto kritické názory hm, prostudovat. Čili hm, pro, ta cesta prostřednictvím národních agentur je dobrá, především co se týče zóny číslo jedna, protože to odpovídá potřebám států a regionů. Ale v akčním v, v, v té aktivitě číslo 2, tam to může představovat problém, zvlášť v případě nadnárodních organizací a združení. A kromě tedy konkurence mezi národními a nadnárodními nebo vnitrostátními organizacemi, vidíme, že některé organizace mají přístup pouze k národním eh, finančním zdrojům. A s tím, že ta výkonná agentura dostává za úkol alokaci prostředků, jak se tento problém může vyřešit. V oblasti eh, v odvětví mládeže tam vidíme určité nedostatky ze strany vnitrostátního financování a to vedlo také k pozastavení alokace prostředků. Takže je potřeba realizovat reformy tak tomu bylo třeba, to bylo, o to bylo požádáno Řecko, ale nemůže to ohrožovat investice do vzdělávání mladých lidí, eh, investice do růstu a budoucnosti eh, Evropanů eh, mohou fun- musí fungovat. Jestliže ten první rok zaznamenal určité problémy s alokacemi prostředků, tak doufám, že to je dočasné a výjimečné. A když dovolíte pár návrhů, my jsme hovořili o e, evropské škole a evropských školách a já bych se rád toho taky zúčastnil. Účetní dvůr už celou řadu vyjadřuje určité návrhy e, adresované evropským školám a nevždy byly tyto návrhy uplatněny pokud tedy na ně bylo reagováno, tak, tak už ta nápravná opatření přijatá byla. A myslím si, že teď by bylo správné předložit doporučení, která se týkají těch zmíněných bodů, jako třeba osvědčená praxe eh, díky Evropské komisi. Já eh, budu mít návrh v tomto směru a předložím jej jako pozměňovací návrh. Co se týče víceletého finančního rámce, který je nyní ve fázi přeskumu, jak to uvedla zpravodajka, tady bude potřeba v rámci eh, toho přeskumu se věnovat několika bodům. Paní předsedkyně přerušuje. Eh, paní Tom bude muset odejít na hlasování, takže se omlouvám Eh, jestliže eh, na vás eh, pospíchám, ale ano, ano, já vím, ale potřebuju se vyjádřit. Inu, existuje souvislost mezi politickou strategií víceletým finančním rámcem a Horizont 2020 a klademe si celou řadu otázek. Je to otázek, otázka plateb, které Eh, ještě neproběhly. Je tam problém eh, související s mechanismem vlastních zdrojů, eh, který můžeme projednat s skupinou na vysoké úrovni, které předsedá Mario Monti. Je to ekonomické riziko. Komise musí mm, jak si svým dodavatelům také odpovědět. Je to otázka jaksi kreditu a image, Komise už řadu let na tom pracuje, ale bude potřeba jaksi pokročit daleko vehementněji pro to, abychom eh, lépe bojovali proti eh, různým institucionálním zádrhelům. Pan Kadera říkal, že bude potřeba vytvořit novou metodiku pro evropské investice, aby byly strategické priority eh, lépe v souladu s rozpočtovými disponibilitami. Děkuji za pozornost. Děkuji vám a omlouvám se, že jsem mm, vás přerušila. To, o to požádala paní Tum. Yes, thank you to Jana Tum for his report. Děkuji Janě. Budu velmi stručná. První věc eh, jsou výdaje, to znamená, bylo tam uvedeno, co je vysoké a to je správně, ale myslím, že bychom se ještě měli podívat na to, a to řekli ostatní eh, kolegové, eh, problémy se žádostmi, že se stávají stále komplikovanější a my jsme opakovaně žádali Evropskou komisi, aby ty žádosti byly zjednodušeny a to opakovaně. Já mám stejnou zkušenost. Školy si stěžují, že je to čím dál komplikovanější ucházet se e, a to není velmi dobré. Myslím, že bychom se i v této zprávě měli soustředit e, e, na to, že je zde co dohánět, zejména pokud jde o program. Děkuji a chtěla bych vědět, zdali komise by se chtěla zapojit. Pokud ano, tak velmi stručně, budeme rádi když se projevíte. bonjour. Euh, tout d'abord. Děkuji. Já eh, Především všem přeji všechno nejlepší do roku 2016. Moje vystoupení bude stručné. Chtěl bych jenom uvést ve zprávě z účetního dvora, to znamená aktivity Erasmus plus a problematika, které se věnuje ředitelství pro vzdělávání, to je kapitola 5. A kapitola, eh, v kapitole 5 Erasmus není zmíněný ani jednou, což na jednu stranu znamená dobrou zprávu, že tam není problém, ale současně to znamená, že účetní dvůr se ve své zprávě za rok 2014 soustředil na starší transakce z let 2011-12 a transakce z programu Erasmus Plus tam ještě nefigurují, a takže možná proto o tom nehovoří. Další věc, to se týká toho, že účetní dvůr v té kapitole hovoří o chybovosti celé kapitoly. To znamená, eh, to se týká také výzkumu a není tam specifická chybovost pro Erasmus Plus a, a, a aktivity, které my přímo řídíme. Ale když my děláme v rámci komise vlastní audity, tak ve výroční zprávě eh, o činnosti eh, uvidíte, že tam chybovost je hluboko pod těmi dvěma procenty a takže to je důkazem dobrého hospodaření a dobrého vedení účetnictví. Mm, co se týče zjednodušení v těch nových programech, tam jsme se snažili reagovat na doporučení účetního dvora, abychom zjednodušili zprávu těchto programů. Vy to tam uvádíte. Zavedli jsme ty paušální částky, a takže cestovní náklady se um, hradí na základě paušálních plateb a podobně. a snažili jsme se prostě zjednodušit ty jednotlivé kroky tak, aby se také zase snižovala chybovost. A poslední věc, všechny chyby, které eh, se vyskytly v těch 20 případech, které účetní dvůr eh, analyzoval, tak tam eh, budeme vyžadovat zpětné odvody a tedy vrácení prostředků, které byly vynaloženy nesprávně. Co se týče ještě otázky Eh, plateb a rostoucího objemu eh, plateb odložených do roku 2016. Poprvé v rozpočtu vidíte, že eh, položky plateb eh, jsou vyšší než položky závazků, takže to by mělo už dovolit dohnat vlastně tam ty spožděné platby, konkrétně v rámci eh, Erasmus Plus a tak dále, takže v roce 2016 by mělo dojít k ozdravení celé té problematiky. A konečně to je ten první bod, to znamená eh, uplatňování implementace programu Erasmus+. Tam byly určité problémy v souvislosti s mládeží a tam tedy eh, byly přijaté určité kroky, takže se domníváme, že od tohoto roku 2016 už eh, se dostane tedy ten program do takového standardního tempa a zatím eh, se ještě neprojeví navýšení rozpočtu, které je plánované na rok 2017, ale doufáme, že do té doby všechna opatření opatření umožní tedy náležitě reagovat jak na to navýšení rozpočtu, tak na rostoucí poptávku. Vzhledem k omezenému rozpočtu my v tuto chvíli zatím nejsme schopni kladně reagovat na všechny e, žádosti. Děkuji. Děkuji komisi. Myslím si, že je obzvlášť důležité to, že v rámci absolutoria se hovoří o jednotlivých programech Evropa pro občany, kreativní Evropa a e, tak dále, protože jinak by to bylo nerov, nevyvážené. Kromě toho u jedné z uvedených otázek, co se týče kreativní Evropy a Erasmus+, e, máme na začátku těch prostředků méně a některé žádosti tedy zůstávají nevyslyšeny. Takže uvidíme, jak to bude eh, vypadat v souvislosti se zprávou o implementaci a bude potřeba ověřit, zda programy stěžka startují a e, tedy a jestli u některých e, linek, především u tvůrčí Evropy, jestli, jsme to, jestli to není příliš koncentrované. Některé návrhy se soustředují na některé ty rozpočtové linky víc než jiné, takže e, bude asi potřeba obnovit rovnováhu v alokaci prostředků Evropa občanů, eh, ta tam zaznamenala eh, pokles financování, ale je potřeba vzhledem k fungování programu chápat, jaký je poměr eh, žádostí a, a reakcí na ně. My se tedy musíme pokusit na základě rozpočtu, jestli nehrozí jaksi zklamání frustrace z tohoto programu a proto je právě tato zpráva tak důležitá. Už opravdu musím běžet. Děkuji mnohokrát o všechny reakce. Já mám problém ten, že prostě je tam omezený prostor na půl stránky. Takže to, to je problém číslo jedna ale jsem přesvědčená, že to vnímáme stejně. Máte pravdu, kreativní Evropa, Evropa pro občany, to je všechno velmi důležité a je potřeba, aby peníze daňových poplatníků byly vynaloženy co nejefektivněji a nejtransparentněji, takže se těším na písemné pozměňovací návrhy a teď už opravdu musím běžet. Děkuji. Capiamo perfettamente la contemporaneità delle riunioni. Eh, My to naprosto chápeme. Když se schůze překrývají, je to vždy složité. Takže připomínám, že máte čas do 14. ledna k předložení pozměňovacích návrhů. A nyní přistoupíme k bodu, bodu 8. Jak jsem říkala, bod 7 je odložený. A nyní přistoupíme k prezentaci studie o ukazatelích kvality univerzit. My jsme požádali výzkumnou jednotku v roce 2014, aby udělala komparativní studii pro to, abychom získali globální přehled o otázce, která je významná pro všechny členské státy a sice ukazatele kvality vysokých škol. Je to velmi zajímavý nástroj, který nás seznamuje o e, té situaci tak, jak v daném okamžiku vypadá. Vidíme rozdíly jednak mezi systémy, Eh, pak je tam otázka eh, zařazení, to je zase jiný přístup, ale teď je potřeba oba ty přístupy zkombinovat. Protože evropský univerzitní systém musí také na mezinárodní úrovni nalézt své místo. Takže Možná musíme akceptovat určitá kritéria, která se na mezinárodní úrovni uplatňují, eh, protože eh, víme, že někdy je to ovšem závislé také na komerční schopnosti univerzit přilákat studenty. Některé ukazatele obsahu kvality některých e, předmětů a podobně podle evropských univerzit snad nejsou dostatečně brány v potaz, jako třeba literatura. Máme tady paní Maria Kelo z Evropského združení pro kvalitu evropských e, vysokých škol. Ta se bude tedy věnovat tomu hodnocení kvality a paní Queenie Lam z Združení pro akademickou spolupráci, která bude hovořit o, eh, o řazení, řazení univerzit. Máme 15-20 minut na tyto dvě prezentace a poté dáme slovo kolegům, eh, aby položili otázky. Děkuji, nevím, kdo z vás začne, tak prosím, máte slovo. Uh, okay. Thank you very much for inviting me. Děkuji za pozvání a Marii, abychom se podělili s vámi o zjištění studie o indikátorech, ukazatelích eh, kvality univerzit. V příští půl hodince probereme s vámi naši prezentaci v tomto pořadí. Eh, zmíníme eh, motivaci a eh, zákulisí studie, cíle studie, strukturu a metodologii, pak se zaměříme na výsledky, o zajištění kvality a o pořadí k němž jsme dospěli ve studii a v závěru eh, Marie představí eh, srovnání eh, zajištění kvality a rankingu a poté se podělíme o naše doporučení s vámi. Takže Začala bych vlastně těmi důvody a zákulisím eh, studie. My jsme byli vyzváni Evropskou eh, komisí, abychom se pustili do studie v říjnu loňského roku a během čtyř měsíců jsme eh, uskutečnili studii o ukazatelích a mm, kvality, zajištění kvality tedy a hodnocení a zjistili jsme, že v evropských politikách například ve strategii Evropa 2020 anebo v rámci iniciativy eh, Use on the Move a také v agendě modernizace evropského vyššího vzdělávání je stále více zmínek o e, zvýšení kvality e, evropských vzdělávacích institucí a také se rozšiřuje debata o tom, co je kvalita ve vyšším vzdělávání, zejména ve vztahu k nástrojům e, zajištění kvality vlastně vyšších vzdělávacích institucí a globálního hodnocení. A touto studií se snažíme zmapovat dosavadní eh, výsledky eh, hodnocení nebo pořadí eh, univerzit a zajištění kvality. Chceme také srovnávat metody a ukazatele zajištění kvality a také chceme pochopit lépe dopady a důsledky přístupu ke kvalitě trendů a eh, výzvám. Chtěli bychom tedy lépe pochopit ty dopady eh, těchto eh, hodnocení univerzit a zajištění kvality. A na základě těchto dopadů podepřených důkazy chceme pak předložit Evropskému parlamentu určitá doporučení týkající se těchto dvou nástrojů studie vyústila v publikaci, kterou jsem právě viděla tady v předsálí. Je to stostránková studie, eh, která zahrnuje také údaje, z nich jsme vycházeli eh, při studii. Je tam mnoho podrobností o eh, národních mechanismech zajištění kvality a o deseti různých e, e, pořadích univerzit a tato data jsme zahnuli do té studie. Ta studie je strukturována ve třech částech, nebo lépe řečeno ve čtyřech. První část studie obsahuje hlavní kapitoly o zajištění politik a e, zajištění kvality. Rozdělili jsme to na dvě části. protože se jedná o dva velmi oddělené, rozdílné nástroje a e, proto je chceme prezentovat, prezentovat oddělené, odděleně i výsledky prezentovat odděleně. A později ve studii předkládáme e, komparativní analýzu obou přístupů k zajištění kvality, abychom zjistili, v čem se podobají, v čem se různí, jaké jsou mezi nimi vazby. A v závěru zprávy máme potom naše doporučení. Metodologicky, vzhledem k nedostatku času, ano, prosím, někdo se hlásí. Mhm. Tak v nedostatku, eh, pro nedostatek času naše hlavní eh, metodologie byl takzvaný desk research. My jsme eh, vlastně proskoumali stávající literaturu eh, na toto téma a také jsme shromažďovali data a informace z deseti různých eh, pořadí nebo pořadovníků a také jsme zkoumali národní evropské systémy kvality. Existuje osm eh, různých hloubkových eh, studií ehm, těch národních eh, systémů zajištění kvality a navíc jsme provedli i výzkum o eh, třech eh, neevropských systémech zajištění kvality. Japonska, Brazílie a USA. A nad rámec údajů, které jsme zhromáždili z webových stránek, jsme také provedli strukturované expertní eh, pohovory, eh, protože eh, jsme zjistili, že není mnoho literatury o dopadech zajištění kvality. Takže jsme se obrátili přímo na experty ve snaze získat více hloubkových poznatků o stávajících systémech. A v neposlední řadě, jelikož se jedná o studii o kvalitě, tak chceme zajistit, aby i naše studie měla žádoucí výsledky eh, odpovídajícího standardu, takže jsme zapojili dva experty, pana Achima Hopbacha a také profesora Rena Hisnkona, který je rovněž odborníkem na ranking. Eh, oba pánové nám radili v oblasti metodologie a prezentace výsledků. A nyní ke klíčovým eh, poznatkům zajištění kvality. Děkuji mnohokrát. Takže já vám něco řeknu k té části zajištění kvality a hlavních zjištění v této oblasti. A tady skutečně vidíme, že pro evropský kontext je specifické právě to, že když tady hovoříme o Evropě, tak hovoříme o oblasti vysokého školství je to 47 systémů vysokého školství a mnoho různých, různorodých systémů zajištění kvality. Takže máme tu celou řadu subjektů, které zajišťují kvalitu v této oblasti a velmi odlišné přístupy, které se soustředují na osnovy a na jednotlivé vysokoškolské instituce, systémy akreditace, audity jakosti. A je tu tedy celá škála přístupů, ale přes rozdílnosti existuje evropský rámec pro zajištění kvality a zajištění kvality je součástí boloňského procesu od roku 1999 a spolupráce v této oblasti začala souběžně s rozvojem boloňského procesu. V roce 2005 ministři vysokého školství Evropy schválili evropský soubor norem pro zajištění kvality a to se stalo vlastně základem zajištění kvality na evropské úrovni. Takže byla zajištěna určitá konvergence v tom systému a současně existuje stále velká pestrost. Od roku 2008 existuje Evropský rejstřík zajištění kvality, což je seznam všech agentur, které byly schváleny na základě evropských norem a pokynů a poskytují vlastně spolehlivý seznam evropských agentur zajišťujících kvalitu. Existuje 42 agentur ve 21 zemích a z těchto 21 zemí je jich 19 Evropské unie. 28 zemí z, ze 48 vysokoškolských systémů mají agenturu pro zajištění kvality, která odpovídá evropským normám, takže skutečně tvoří určitý rámec. Když se podíváme na samotný systém, tak vidíme dva hlavní cíle. Odpovědnost je možno říci, můžete mi věřit a zlepšovat kvalitu. A systémy zajištění kvality jsou tradiční, akreditační, vlastně kontrolní metody, které podtrhují tedy zvyšování kvality a výsledky hodnocení kvality se velmi liší. Někde jsou vlastně na základě akreditace umožňují fungování instituce, jinde umožní financování, jinde akreditaci jednotlivých dip, eh, diplomů a titulů. A jinde zase poskytují doporučení bez nějaké právní závaznosti. Existuje tedy dichotomie mezi splňováním norem a dosahování vynikajících výsledků. A kromě toho tedy existují systémy, kde jsou tzv. minimální normy a snaha vlastně překročit tyto minimální normy. Bez toho není možné zlepšit kvalitu. Pokud se budete zabývat minimální kvalitou, tak eh, to je příliš málo. A my se snažíme eh, tlačit instituce, aby směřovaly výše. A je tu snaha vyvolat pozitivní změny v institucích nad rámec těch minimálních norem. Je tu také vytváření profilu agentury, které zahrnují kritéria, která jsou vlastně volena nad rámec běžných kritérií. Například v Nizozemsku je tu specifický risk, kde je inovace například a rozvoj instituce samotné. A pokud jde o diverzitu, které si tak vážíme v evropském kontextu, současně je potřeba, aby vlastně vše bylo společně zastřešeno. Jsou to také národní překážky, pokud je o vytvoření evropského, evropského zajištění kvality. Máme veškeré nástroje pro uznávání eh, kvality a rozhodování, ale zatím se to nestalo realitou, protože existují stále právní překážky. Jak Queen již naznačila, bohužel je prováděn eh, poměrně malý výzkum, pokud je o zajištění kvality a souvisí to s tím, že, je možné, že je těžko možné vlastně vytvořit kauzální řetězec mezi kvalitou vysokého školství a snahami o zajištění kvality. Zdá se, že je téměř nemožné se shodnout nad tím, co vytváří jakost, co je jakost, co je kvalita. A tím se právě chceme zabývat. Ale víme o pozitivních dopadech. A Říkali jsme, že jsou to tedy dopady. A v této zprávě externí zajištění kvality vlastně zajišťuje a motivuje změny v instituci. Zabývají se vlastními postupy, vlastními systémy, vlastním řízením a podobně kvůli procesu zajišťování kvality. Ale také to vedlo k vytvoření struktur zajištění kvality ve vysokoškolských zařízeních. A kvalita se stala součástí struktur a součástí samotné organizační struktury instituce, takže má větší význam přichodu instituce. A samozřejmě pozitivní výsledek je také, že jsme dosáhli úrovně v Evropě, kde většina zemí může říci, že vysokoškolské zařízení plní ty minimální normy. A to je důležité pro ochranu studentů, ale je to také stále více důležité v mezinárodním kontextu, když budeme uvažovat dále o zrození Eh, eh, eh, soukromých vzdělávacích zařízení, tak je třeba zajistit, aby studenti nebyli tedy zaváděni při volbě vzdělávacího zařízení. A někde, někde je také představa, že zajištění kvality vlastně může bránit inovacím, že zajištění kvality znamená příliš velkou rigiditu a nepružnost například co se týče spolupráce s průmyslem a podnikateli. My jsme definovali určité společné výzvy a trendy a vidíme, že tu snaha k takzvanému měkčímu přístupu na základě akreditace, eh, k audity kvality, kde větší odpovědnost náleží samotné instituci, protože instituce odpovídá za jakost eh, poskytované eh, výuky a externí vlastně potvrzení je pouze určitou zárukou. Snažíme se o lepší informování o výsledcích zajištění kvality a o to, aby zprávy byly srozumitelnější. Příslušné agentury jsou stále mezinárodnější a to je také velmi důležité, protože pokud chcete vytvářet důvěru na mezinárodní úrovni, kvality pro zajištění, agentury pro zajištění kvality musí mezi sebou sdílet informace a výsledky. A není pokud jde o žebříčky Queenie. um... Co se týče těch žebříčků, tak my jsme uh, tam zařadili šest globálních, ze kterých jsme vycházeli, protože o to nám jde, když porovnáváme na mezinárodní úrovni kvalitu vysokoškolských institucí. Proč je globální ranking tak důležitý. Ranking existuje už dávno. První byl zaveden v roce 2003 um, Šanghajskou univerzitou a když první eh, ranking byl uh, zavedený, tak eh, se konstatovalo, že to není možné eh, řadit univerzity nějak globálně a vyvolalo to velkou kritiku, ať už se jedná o ty ukazatele a tak dále. Nicméně význam globálního rankingu postupně narůstal za těch více než 10 let a některé z důvodů tohoto růstu je globalizace, univerzity sehrávají novou roli při přitahování mezinárodních talentů, talentovaných jak studentů, tak výzkumníků. A také jsou eh, vystaveny konkurenci eh, jaksi na mezinárodní úrovni vysoké školy eh, online digitální média a internet sehrávají další roli a díky nim je snažší publikovat výsledky a teď je e, to tedy nejenom na internetu, ale obecně ta nová média, nová sociální média mm, podporují globální e, ranking a také dochází k množení rankingů e, po světě. Čili to je pozadí pro naší studii, čili proč se soustředujeme na, ta, na ty globální rankingy. Hlavní zjištění této studii, kromě tedy té bohaté kritiky vůči kritériím v jednotlivých studiích, tak tady pozorujeme nebo zjistili jsme, nebo co je tam jedinečné, je institucionální rámec rankingu, který byl méně předmětem výzkumu, čili kdo stojí za těmi globálními rankingy o tom proběhlo málo studií. Čili my jsme porovnávali metodiku a poskytovatele těchto žebříčků. Šest globálních žebříčků, včetně šangajského eh, vedoucího amerického eh, a Best Global Universities Ranking a ještě další. A z těch šesti žebříčků, které jsme porovnali, jsme zjistili, že pět vychází z jednoho poskytovatele údajů. A tento poskytovatel dat je Thomson Reuters, který používá přímo nebo nepřímo data z databáze Thomson Science. To je zajímavé a zaslouží si to kritickou analýzu. Jestliže Thomson Reuters stanovuje rámec toho, které univerzity, univerzity mají být na globální úrovni srovnávány, tak to pak může mít vliv i na to, jakým způsobem ty univerzity budou uh, hodnoceny podle toho, jestli se přihlásí do té databáze a, a tak dále. To pak může mít zase vliv na jejich hodnocení. Čili to je jedno významné zjištění a druhé je to, že e, ty rankingy mají svůj business model, protože všechny tyto žebříčky obsahují business model. A tady hovoříme o businessovém modelu v tom komerčním slova smyslu. Mnoho e, e, popularita těch žebříčků je jaksi živena médii a jaksi kdokoliv, oni ty žebříčky jsou volně přístupné, mohou je jak studenti, tak rodiče a tak dále. Eh, konzultovat, ale také představují určité eh, jaksi tržní prostor, kde mohou prodávat reklamu a podobně a prostřednictvím těchto žebříčků upozorňují veřejnost na prodej eh, reklamního prostoru, ať už formou banerů nebo detailních profilů univerzit, které pak platí za to, že o nich tam na těch stránkách bude figurovat více informací a také o tom, že poskytují konzultace, takže mm, si musíme uvědomit, že žebříčky, ty, ty ratingy jsou svým způsobem komerční aktivity a to si zaslouží zase hlubší analýzu minulosti, v posledních deseti letech, přestože zaznělo mnoho kritiky na adresu globálních rankingů, globálních žebříčků, pozorujeme čím dál více novin, časopisů a soukromých i veřejnoprávních eh, institucí, které produkují ty žebříčky a teď existuje eh, deset eh, těch celosvětových žebříčků, takže dochází nyní i k hodnocení kvality těchto žebříčků. Eh, mezinárodní skupina expertů pro ranking nyní eh, dělá tedy hodnocení kvality těch jednotlivých žebříčků. A to je tedy také zase nový, nový vývoj. souvislosti s tím biznesovým modelem eh, ty žebříčky jsou, mají vysokou viditelnost a jsou motivovány k vysoké viditelnosti a e, v současné době tedy jsou také financovány některé e, Evropskou unii. Je tam odlišný přístup, kdy e, je jaksi přístup zaměřený na uživatele, to znamená, je potřeba dát jaksi univerzitám spravedlivější místo a je to taky otázka metodiky, vy si to jistě všichni uvědomujete, takže ovšem problém s Jumoty eh, rankingem je eh, s tou viditelností, protože tento EU, EU multiranking není tak eh, vidět jako ty ostatní. Čili to jsou hlavní zjištění, která jsem s vámi chtěla projednat. A co se týče vlivu Eh, těch žebříčků, vlivu rankingu, musíme mm, se věnovat jak zamýšleným, tak nezamýšleným důsledkům. Eh, šanghajský ranking, ten měl jako zamýšlený cíl radit čínské vládě v oblasti vysokoškolské politiky. Ale postupně se i tento ranking začal tedy měnit, nebo jeho, jeho eh, mise eh, se začala zaměřovat více globálně, aby byla jakýmsi jaksi centrem porovnání vysokých škol ve světě. Do, dopady globálních žebříčků na vysokoškolské politiky jsou někdy nezamýšlené. Některé vlády třeba se roz, rozhodnout třeba o tom, jaký by měl být cíl eh, zařazení určitých eh, výzkumných a akademických pracovišť eh, a jejich zařazení v těch, ranking, v těch, těch žebříčcích. Některé se jak si zviditelňují a propagují prostřednictvím skutečných informací, kdy radí studentům v jejich eh, rozhodování, to je z pohledu studentů, ale z pohledu univerzit žebříčky se eh, dotýkají také náborových strategií a strategií přijímání studentů. Celá řada studií se zaměřovala například na eh, americké instituce, jakým způsobem vybírají studenty, nenutně ty nejlepší, ale třeba studenty vybírají tak, aby se zvýšilo jejich pozice právě v těch žebříčkách. Čili to oboje může být jak pozitivní, tak negativní dopad hm, žebříčků. A jak už jsem říkala, hlavně v případě žebříčku, které jsou propagovány médii, tak ty prodávají hlavně reklamní prostor a univerzity ehm, to považují také za dobrou příležitost pro svůj vlastní marketing. A ty, které v těch žebříčcích figurují na vrcholu, eh, samozřejmě mohou lépe tyto eh, využít pro vlastní propagaci. A dlouhodobě některé ty univerzity ehm, získali nebo ztratili eh, jaksi reputaci prostřednictvím mezinárodních žebříčků. Některé zamýšlené vlivy eh, byl, nejsou jaksi veřejně přiznané. Poslední bod tady na slajdu je získat více kliků ze strany ehm, návštěvníků webových stránek a, a to není přiznaný cíl, ale snaží se tedy zvýšit si návštěvnost svých stránek. Hmm, ale taky je tam z, z hlediska hodnocení kvality, jsou tam některé eh, souvislosti, které se těžko dokazují jako jakým způsobem třeba žebříčky ovlivňují struktury vysokých škol a jestli některé vysoké školy eh, tlačí eh, ty své pracovníky, aby, eh, aby publikovali na těch takzvaných a, a seznamech a, a to má různé vlivy, které se hůře analyzují a některé studie se soustředili na velice úzká témata, jako třeba do jaké míry žebříčky ovlivňují řízení nebo publikování eh, na vysokých, na vysokých školách. Takže teď se já pustím možná do té nejtěžší části, a sice porovnání, ale vidím, že už nám končí čas, takže já to proběhnu eh, raději rychle když eh, se pokusíme takto srovnat ty jablka s hruškami, tak eh, jsou tam přece jenom určité konvergence a souvislosti. Jeden rozdíl, který je velmi důležitý, jak Viny to zmínila, a to je to, že eh, zajištění kvality se zaměřuje na vzdělání, Eh, zatímco eh, žebříčky a rankingy se zaměřují na výzkum. Ovšem evropské politiky se hlavně zaměřují na kvalitu vzdělávání a to nesmíme zapomínat, když hodnotíme ty rankingy, ty, ty, ty žebříčky a musíme to nějakým způsobem dávat dohromady. Kvalita, eh, zajištění kvality, zlepšování kvality, E, to se týká vlastně menší složky vysokého školství. Zajištění kvality e, má jasně stanovený cíl zajistit kvalitu a ta není vždy dosažená zcela ideálně, ale je to jasný cíl té aktivity. Žebříčky mají ovšem některé nežádoucí dopady, které ovšem nejsou tak silné jako nežádoucí eh, dopady zajištění kvality. Eh, rankingy nebo ty, ty žebříčky ne, nemají přímo za cíl zlepšovat kvalitu. Sice je to jaksi eh, mimochodem jaksi také výsledek, ale zlepšování kvality je cílem zajištění kvality těch jednotlivých institucí. A zajišťování kvality je složité, Eh, hůře srozumitelné pro veřejnost, to jsou 40-stránkové eh, studie nesrozumitelným jazykem a tak dále. Ale univerzity jsou komplexní, složité organismy a zajištění kvality je složitá problematika. Takže musíme věnovat eh, pozornost tomu, jakou cenu za numerická data musíme zaplatit u takto složitých institucí. Vidíme tady řadu souvislostí, samozřejmě v obou případech se hovoří o kvalitě, ale e, takže to je jasné, ale teď se tedy zaměříme na ty druhé, jako Excelence v oblasti zajištění kvality je čím dál tím nezbytnější stále zlepšovat, ale e, to znamená, nelze se zastavit na tom minimálním standardu, a pak je tu oblast, kde zajištění kvality se může od žebříčku poučit a to je potenciál tlačit ty instituce, aby byly stále na vrcholu. A jak říkala Queenie, zajištění kvality samotných rankingů, těch žebříčků, to je taky věc, které musíme věnovat pozornost, protože ty metodiky a data musí být transparentní, aby bylo jasné, odkud pocházejí. Každý ví, co je koncept zajištění kvality, takže tam se samozřejmě e, e, řadí na důstojné místo i hodnocení kvality samotných šebříčků. Takže doporučení, co se týče zajištění kvality. Další podpora dimenze zajištění kvality v Evropě, aby ten systém zůstal otevřený a stále se vyvíjel. Zajištění kvality si musí uvědomovat, že musí podporovat, vytvářet kulturu kvality, protože Eh, eh, je třeba eh, nepropadnout té představě příliš velké byrokracie, dále pak musí být zajištění kvality a adaptované osobnímu, tedy modernímu rozvoji a tak dále. A je třeba dokázat reagovat na ty nové mm, mm, trendy. A pak otázka při eh, snahy překročit ten minimální standard a tak dále, odlišovat se, v čem je ta vysoká škola mimořádná, jestli v, třeba ve styku se s, s tou svojí komunitou, nebo jestli v, v partnerství mezi univerzitami a tak dále a musíme také podporovat opatrně tu problematiku zajištění kvality na evropské úrovni. Samozřejmě by bylo dobré, kdyby si kterákoliv univerzita mohla vybrat kteroukoliv eh, agenturu k zajištění její kvality, ale zatím nevíme, jaké budou důsledky takového toho otevřeného eh, přístupu. My nechceme, aby eh, si vybírali podle toho, kdo je lépe hodnotí, ale je potřeba jak si věnovat tomu pozornost. A samozřejmě chceme, aby i ty zprávy byly dostupnější a detailní a potřebujeme také více studovat dopady zajištění kvality a zjistit, do jaké míry zajištění kvality eh, naplňuje očekávání. Now we come to the recommendations on... A nyní tedy k doporučením o těch žebříčcích. I když eh, je zde mnoho studií a také studií o nedostatku eh, žebříčku. Stále ještě eh, zjišťujeme, že existuje věrohodný zdroj informací, který systematicky uvádí všechny potřebné informace o žebříčcích a eh, věříme, že to právě eh, Evropská unie může poskytnout zcela nezávisle, totiž informovat eh, různé uživatele žebříčku některé žebříčky, i když deklarují, že slouží jako informační eh, nástroj pro volbu univerzit, zjišťujeme, že 90 až 100 indikátorů, které použili, vycházejí z různých výzkumných publikací a citací. Druhé doporučení je vytvořit eh, nezávislý mechanismus zajištění kvality pro žebříčky. Jak jsem uvedla, existuje nyní ta observatoř, která monitoruje eh, eh, žebříčky, ale je to organizace vlastně autorů těch eh, žebříčků samotných. To znamená, že nezávislá organizace mi propůjčila větší věrohodnost eh, kvalitě eh, žebříčku a mm, to je také výzva pro Evropskou unii nebo podnět. Ve srovnání s jinými hodnoceními nebo žebříčky Multi ranking je komplexní a slouží pro vysokoškolské instituce. Ten u multirank. Ale mm, zjišťujeme, že většina těch multi eh, žebříčků má malý počet ukazatelů, většinou tedy 6, 7, 8, maximálně 10 nebo 13, ale U Multirank má více. A my se domníváme, že to je mm, eh, eh, dobré a vhodné, ale současně je to velmi náročné. Víme například, že indikátory eh, pro eh, učení se shromažďují velmi složitě a proto se domníváme, že ten eh, U multirank by se mohl alespoň před, přechodně Um, trošku omezit, protože když máte příliš mnoho ukazatelů, ale nemáte dost dat, které to podpoří, pak eh, skutečně ta věrohodnost utrpí dlouhodobě. Také si uvědomujeme, že pro eh, žebříčky je velká zátěž eh, shromažďovat vlastně příliš mnoho dat od vysokoškolských zařízení To se týká zhromažďování eh, například eh, údajů o spokojenosti studentů. To znamená, je eh, zapotřebí určitého podnikatelského modelu pro stanovení toho ideálního přístupu k žebříčkům. A jak jsme již uvedli, i když mnoho metodologií některých eh, eh, žebříčku není eh, příliš dokonalá. Ehm, zjišťujeme, že jsou velmi oblíbené. Některé univerzity eh, vycházejí z méně eh, dokonalých eh, žebříčků než ten U multirank. To znamená, ten U multirank by měl zvýšit svou viditelnost, by se měl lépe propagovat i multilaterálně, aby byl přístupnější a známější všem. Thank you so much for this Děkuji za tuto prezentaci. Děkuji. Myslím, že to je výzkum a výzkumné téma, které je nesmírně eh, důležité. A co přímo navazuje na, na naše výzkumy jednotlivých typů vysokého školství. A váš přístup, a chci vám poděkovat, chci poděkovat politickému oddělení, které porovnalo jednotlivé systémy hodnocení, tedy jednak systémy postavené na zajištění jakosti a žebříčky. Evropský systém musí být schopen vytvářet přístup nezávislého orgánu nebo agentury, který by plnil tyto funkce ale důležitá je transparentnost těch faktorů, které jsou za ty v úvahu a velmi se mi líbilo to, co jste říkali o minimálních normách. To je otázka, která je velmi důležitá. Samozřejmě jsou tu také eh, mediální a komerční aspekty, které souvisejí eh, v pořadí na jednotlivých žebříčcích, ale srovnávání žebříčků a zajištění kvality je velmi důležité. Zazněly kritiky od profesorů a studentů, kteří tvrdí, že ta mezinárodní pořadí, ty žebříčky, se více zabývají výzkumem a ne tolik kvalitou výuky na příslušné vysoké škole. Takže toto přílišné zjednodušení je významným tématem pro dnešek. Chci vám tedy poděkovat a chci dát slovo poslankyním a poslancům pan Zár. Děkuji za udělení slova. A Děkuji oběma za skvělou prezentaci studie, která je skutečně vítaná. Je to pro nás nesmírně užitečné, jak pro nás, pro jako europoslance, ale také pro ostatní evropské instituce. A vždy jsme se eh, snažili se vyhnout eh, žebříčkům univerzit a projednávání těchto žebříčků v minulosti. A to byla snad chyba my jsme strávili dvě a půl desetiletí a já už jsem působil v této oblasti eh, dlouho na ministerstvu školství a to bylo vždy nesmírně citlivé téma, mírně řečeno. Která škola eh, si zaslouží své vyšší pořadí, své vyšší hodnocení kvality a která ne? Měli jsme takzvané elitní střední školy a pouze ti nejlepší studenti byli přijati. A kdokoliv získal eh, titul nebo závěrečné vysvědčení z této školy, tak na tom byl lépe při vstupu na univerzitu. Existovalo určité pořadí, ale zjistili jsme, že ty univerzity, které mají studenti, studenty méně kvalitní, dosahovali stejně vynikajících výsledků. Takže evidentně vlastně výstup z těch horších škol byl stejně skvělý, protože studenti museli věnovat větší energii a museli být mnohem cílevědomější ve své snaze. A kdykoliv hovoříme o ukazatelích, tak musíme vědět, že nízký počet ukazatelů není dobré řešení. Je třeba mít více ukazatelů, protože potom získáme globálnější hodnocení. A proto důrazně podporuji snahu evropských institucí a všech těch, kteří se snaží e, zajistit globálnější model evropské kvality, která by zahrnovala širší počet ukazatelů nejenom tři, čtyři nebo pět ukazatelů, protože to nestačí. A otázka, zda takový globální důvěryhodný systém může být eh, formulován pro seřazení těch univerzit v Evropské unii. Nevím, jak se díváte na konkurenceschopnost Evropské, například ve srovnání s americkými univerzitami. Děkuji vám za vaše odpovědi. Děkuji. Paní kolega, paní Šojdrová. Eh, děkuji, já bych navázala na pana kolegu Milana Zvera eh, skutečně ta úroveň eh, terciálního vzdělávání přísluší právě k diskuzi na našem výboru a téma žebříčků je téma které projednáváme i na národních úrovních diskutujeme o tom proč která univerzita má být eh, má zrovna to své postavení. já bych jenom připomněla že vysoká škola má za prvé vzdělávat za druhé provádět výzkum a tvůrčí činnost a jestliže vy jste správně odhalili to, že žebříčky jsou ty, ty komerční, ty mezinárodně uznávané jsou postavené především na výzkumu, pak neodráží skutečnou kvalitu většiny vysokých škol jsou obory například zejména v oblasti pedagogické přípravy které nemají výzkum nejsou postaveny primárně na výzkumu ale musí připravit dobré učitele to znamená především třeba bakalářské obory nebo technické obory, které se nebudou soustředit na výzkum a mohly by být proto hodnoceny eh, jako nedostatečně kvalitní. Čili je to tady velké úskalí. Vy jste dali jako řešení, nebo navrhli jste, zmínili jste eh, vytvoření nezávislé instituce já nekritizuji současné, současný systém těch komerčních žebříčků protože vyplňují mezeru na trhu je to byznys je to obchod, je to přesně tak, jak jste to řekli, ale myslím, že to, co chybí, je skutečně objektivní hodnocení vysoké školy jako instituce, která má vzdělávat a provádět výzkum. A myslím, že to je úkolem nejenom národních států, ale je to velká výzva pro Evropskou unii, protože my potřebujeme zajišťovat kvalitu v celé její šíři a nezužovat pouze na určitý segment. Tím bychom nedosahovali lepších výsledků. Chci se vás zeptat, jestli jste tam zmínili, protože, e, v té prezentaci se neobjevilo slovo autoevaluace. Pro, kvalitu, pro zlepšování kvality každého vzdělávání každých vzdělávacích institucí je, nezbytná vnitřní, je nezbytné vnitřní hodnocení. Vy jste hovořili o externím hodnocení, čili mě zajímá, zda jste zamezili i, e, Eh, indikátory tedy byste zařadily například i autoevaluaci? Děkuji. Kolegyně Morgan, pan kolega Morgano, chci poděkovat za tento výklad, který je velmi jasný v celé řadě aspektů. Samozřejmě si přečtu podrobně text studie, abych si udělal jasnější představu. Poté, co jsem vám naslouchal velmi pozorně, a velmi se mi líbil argument, který jste předložili, který se týkal kvality. A tady se vracíme k tradicím evropských univerzit. Existuje souvislost, která je poměrně jasná, se kterou se nesetkáváme v těch pořadích na mezinárodní úrovni. Je tu skutečný rozdíl mezi univerzitami, které provádějí výzkum, a těmi, které pouze provádějí výuku. A na evropských univerzitách je systematicky obojí. A není to stejné jako mladí absolventi, kteří vlastně provádějí výzkum na doktorantské úrovni ale chci vám poděkovat za, tuto, za tento první nástin prezentace. Děkuji. Ano, samohodnocení, to je velmi důležitá věc. Vnějš, vnější kontrola kvality nemá smysl bez eh, samohodnocení. A to samohodnocení, které probíhá v instituci, a často vidíme, když eh, se ptáme agentur, které zajišťují kvalitu, ale také institucí, která je nejcennější část toho procesu zjišťování kvality, tak je to to samohodnocení. Oni se dívají sami na sebe. A to je to nejcennější. Když už nic jiného nemá tu cenu, tak vlastně nutí je to analyzovat vlastní postupy, analyzovat sami sebe. A to je také věc, která mě napadla z těch jednotlivých směrů. Eh, žebříčky nemohou nahradit bez zbytku zajištění kvality, alespoň ne v té podobě, jak se na ně díváme, protože neřeší všechny instituce a neřeší výuku v tom smyslu, jak bychom si to přáli. Máme problém s tím, že údaje o kvalitě výuky jsou důležité, ale je velmi těžké je analyzovat a sbírat. Když se podíváte na citace, na reference, tak to je počet, určité číslo. Ale co se týče ukazatelů kvality výuky, jak je sbíráte, jak je analyzujete, a to vlastně je velmi náročné a obtížné. A to je cena za ta pořadí, která jsou opřena o velký počet ukazatelů. Jedna možnost je, aby zprávy byly obsažnější, abychom mohli extrahovat údaje a abychom je mohli poskytnout těm, kteří se zajímají právě o kvalitu. Chtěl bych dát slovo komisi, pokud chcete něco doplnit a potom dokončíme tu druhou část. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla poděkovat autorkám za velmi zajímavou a podloženou studii. Komise také vydala zprávu o zajištění kvality v roce 2014 a jsou tam určité podobnosti, pokud jde o body, které e, jsme uvedli. Pokud jde o zvýšení kvality a negativní vnímání zajištění kvality jako, něč, jako něčeho byrokratického a potřeba to překonat, aby to studenti i profesoři považovali za něco užitečného. A ty informace nejsou srozumitelné a ne vlastně není jednoduché zjistit, zda se jedná nebo nejedná o kvalitní instituci, když si čtete ta hodnocení. Tam jsou velké podobnosti a komise podporovala um, Multirank jako alternativní přístup k hodnocení. A ta zpráva skutečně eh, správně eh, uvádí, že se Multirank snaží o nový přístup, není to zjednodušený eh, přístup eh, k žebříčkům, ale terminologie ve zprávě, kde žebříčky mají za následek toto a potom je tu ta výjimka s tím multirenkem, tak to skutečně není úplně správně. Když hovoříme, že výzkumné žebříčky jsou takové a takové, tak přehlížíme, že U Multirank přinesl celou řadu nových informací a eh, vlastně zjemnil tu diskusi. A to je třeba mít na paměti. Já si vážím toho, eh, že jste uvedli doporučení, aby U Multirank byl jednodušší, ale také beru na vědomí, to říká pan Zver. Pokud bychom to příliš zjednodušili, tak by ten multirank už eh, nebyl schopen vlastně vyjádřit eh, celou šíři to, té problematiky a neměli bychom tak jasnou představu o tom, jak postupují ty instituce. Takže konzorcium se snaží o zjednodušení u U Multirank. Na případě Španělska dostávají data přímo z ministerstva, tak to nejsou ta data, která jim poskytují instituce. A jejich administrativní zátěž je tedy menší, ale ten proces tady už běží a je to tedy jednodušší myslím, že je potřeba pokračovat v dialogu s institucemi o tom, jak e, zajistit, aby EU Multirank byl funkčnější pro instituce a měli bychom se odklánět od žebříčků, které se opírají pouze o míru výzkumu, které nepředstavují realitu toho, co probíhá v, e, v vysokoškolských institucích a nepředstavují vlastně celou evropskou realitu. Děkuji. Tato diskuse je velmi zajímavá. Takže vám velmi děkuji. Jedno z doporučení, které figuruje ve vaší zprávě, je mm, udržitelnost nebo dlouhodobost toho u multirenku. To je jeden z úspěchů posledních let. Já jsem přesvědčená, že nesmíme příliš zjednodušovat a Určitě je potřeba, aby to bylo čitelnější a členské státy musí mít příležitost poskytnout všechna data, ale je potřeba, aby ta data byla také srovnatelnější. Není, nejde o, e, o zjednodušení, jako spíš o transparentnost užikat, uživatelů, aby z toho bylo jasné, že tu se hovoří o výzkumu, tu o výuce. V žebříčcích jsou tam ukazatele postuniverzitní, protože samozřejmě studenti se zajímají o to, jaký, jak to tedy s nimi vypadá po absolutoriu. Je z toho patrné, že třeba po absolvování té či oné vysoké školy máte lepší míru zaměstnatelnosti nebo možnost pokračovat na jiné zase další vysokoškolské instituci ve studiu a tak dále, nebo jestli je tam nějaká mm, jaksi cesta. To je také kritérium. My se shodujeme na tom, že více ukazatelů je lepší lepších pro to hodnocení žebříčku. E, tady, e, co se týče udržitelnosti u multirank, tam, tomu jsme se e, věnovali s tím, že nadále má mít hodně ukazatelů a má sbírat hlavně informace o, o výuce v celém světě, nejenom v EU a ministerstva členských států tedy na tom spolupracují, ale teď jde o to, co vysoké školy mimo EU, do jaké míry, jak si bude multirank schopen od nich sbírat zase data, která jsou zaměřená na tu výuku a podobně. E, ono zaznívá taky kritika e, na to, že proč eh, eh, hodnotíte vstupy místo, abyste hodnotili výstupy eh, toho vysoké školy. A co se týče ukazatelů, tak to je ještě těžší Eh, hodnotit výstupy. Poslední, eh, například jedno hodnot, jeden, jeden žebříček se eh, zaměřil na výši mest nebo výši platů absolventů těch či o něch škol a nevíme, jestli to je to nejlepší měřítko výše, výše platů absolventů. Takže to zaměření ukazatelů na výuku, to je, to je jisté, a Evropská unie tady by měla jaksi být vůdčí silou při soustředění se právě na, tento, na ten mm, aspekt eh, výuky protože uh, ukazatele uh, zaměřené na výuku mohou být mezinárodně srovnatelné nebo srovnávané. A co se Eh, týče jaksi té zátěže spojené se sběrem údajů, eh, tam by bylo možno třeba využít nějakou strukturu, která již existuje. Třeba Evropská unie může spolupracovat s OECD, eh, jak je OHELO projekt, nebo existující eh, sběr dat se dá využít i pro import eh, těchto dat do u multirenku, spíš než aby vysoké školy musely tedy poskytovat nové, nová, znovu tedy ty údaje pro eh, ty žebříčky. Takže když hm, se obrátíte na ty jednotlivé instituce a, eh, a zjišťujete, jakým způsobem se dají ověřovat data těch jednotlivých institucí, tak ten EU Multirank může spolupracovat s jinými mezinárodními organizacemi v oblasti sběru dat a rozvíjet tu složku těch ukazatelů kvality výuky. Ale naše doporučení vychází z předpokladu, že u multirank eh, bude jaksi financován Evropskou unii v těch eh, dalších letech. Samozřejmě pokud by tomu tak nebylo, tak nemůže mít tak ambiciozní eh, přístup. Může, může fungovat nezávisle, ale pak je třeba uvažovat o nějakém business modelu pro eh, zajištění jeho, jeho trvání a, a odvádění kvalitní práce. Otázka toho, zda eh, eh, pozorujeme konkurenceschopnost evropských a azijských univerzit. No, záleží na tom, čemu řekneme konkurenceschopnost. V tom našem výzkumu jsme zjistili, velice zajímavou věc. U Multirank odvedl dobrý kus práce při tom zajištění změny v hodnocení, protože mnoho těch tradičních eh, eh, žebříčků se předělalo a přizpůsobilo tomu eh, u multirenku. Takže rů, jsou tu různé regionální žebříčky, různé žebříčky tematické a podobně a ono uh, uživatelé také potom se mohou více najít v, v těchto žebříčcích eh, u Multiranks hodnotí více než 800 eh, univerzit a e, některé žebříčky zahrnují jenom 400 univerzit. E, Nedostatek je v tom, že z, za, jak si mimo těch 100 nejlepších, tam ty rozdíly jsou e, jaksi okrajové. Tam je 100 míst nebo 300 míst nebo nebo ať už se jedná o velikost té univerzity, nebo tak to e, nebývá zase už takový rozdíl podle velikosti univerzity, že by se hodnotila kvalita. To, e, my to musíme vnímat jako nástroj marketingu a viditelnosti spíš než jako nástroj kvality. To je potřeba si uvědomit. E, je potřeba jak si objektivně si uvědomovat, co ten žebříček hodnotí. A u všech těch globálních žebříčků, přestože všechny tvrdí, že pomáhají studentům vybrat si, tak ve skutečnosti se soustředují třeba eh, i ty vysoké školy na eh, propagaci výzkumu proto, aby se jim zlepšilo hodnocení, ale nemá to potom třeba vliv na kvalitu výuky. Děkuji, to bylo velmi zajímavé. Myslím, že tato diskuse tady nekončí. Eh, já si vzpomínám z minulého legislativního období, když zde byla komisařka paní Vasiliu a Diskutovali jsme o dobrém definování multifaktorovém eh, u rankingu, ale vím, že taková je ambice Evropy a částečně i dosažena už zaměřit i ostatní eh, hodnotící systémy mezinárodní na to a také brát eh, v potaz onu komplexnost Určitě je zapotřebí eh, více propagovat eh, tyto poznatky také proto, že studenti se často omezují na sledování indikátorů, které jsou příliš syntetické a my musíme rozlišovat, co je vevnitř, jaké jsou tam eh, motivace a musíme tedy zvládnout tu komplexnost, aniž bychom se stali příliš byrokratičtí. Já jsem vděčna eh, našim eh, výzkumnicím, které mm, předložili takto zajímavé výsledky. Nebylo to snadné. Děkuji za vaši účast a za vaši jasnou prezentaci. Doufáme, že se opět setkáme. Děkuji také komisi za účast a vystoupení. A nyní bych eh, chtěla oznámit, že jsme uzavřeli práci výboru. Děkuji všem i tlumočníkům. Příští schůze eh, koná 25. ledna od 15. hodiny. A nyní bych požádala všechny ty, kteří se neúčastní zasedání eh, koordinátorů, aby opustili sál, protože eh, budeme jednat za zavřenými dveřmi. Buďte tak laskaví a opuste eh, náš sál, pokud eh, se nezúčastníte zasedání.